All right, dear colleagues, uh, I would suggest... Vážení kolegové, navrhuji, abychom začali a zahájili program našeho dnešního výboru. Dámy a pánové, vítám vás na našem dnešním veřejném slyšení výboru KONT na úvod bych eh, zde rád přivítal pana komisaře Levandovského, komisaře pro finanční plánování a rozpočet. Eh, vítejte, pane komisaři, je skvělé, že jste tady. A těšíme se tedy, vážení Vážení pane komisaři, vážení zástupci účetního dvora, dámy a pánové, téma, na které se dnes zaměříme, je důležité nejen pro náš výbor, ale pro všechny instituce Evropské unie. Lisabonská strategie, zahážená v roce 2000, přepracovaná v roce 2005, a rozpracovaná v roce 2010 do strategie Evropa 2020 je hlavním evropským projektem komise vedené panem Barosem. Cílem bylo, aby Evropská unie v roce 2010 byla nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech, která bude schopna zajistit udržitelný růst, větší sociální soudržnost a pracovní místa. Krize z roku 2008 bohužel potlačila určité pozitivní výsledky, které byly zaznamenány v letech 2007 a 2008. Tento ambiciozní projekt se týká všech občanů Unie a z toho důvodu si myslím, že dnešní slyšení je velmi dobře načasováno. Dává nám příležitost eh, podívat se na současnou situaci těsně před volbami. Byla tato strategie skutečně úspěšná? Byla politika Unie skutečně něčím, co bylo přidanou hodnotou pro politiky členských států? Ekonomiky členských států dostaly se trochu do harmonie, podařilo se uskutečnit strukturální reformy. To jsou otázky, které si můžeme položit, ale zde na výboru se zaměřujeme především na vzájemnou závislost a výsledky naplňování rozpočtu Evropské unie. A to je částečně tématem naší dnešní reflexe a jsem se jist, že naši hosté budou schopni zodpovědět naše hlavní dotazy. Ale rád bych zdůraznil, že toto téma je důležité pro náš výbor, pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, protože my musíme sledovat, jakým způsobem byly vynaloženy evropské prostředky ve prospěch všech občanů. Děláme to důkladně, především v rámci procesu udělování absolutoria v souladu se smlouvami, je naše práce založena na dvou přístupech. Přístup tedy compliance, kde kontrolujeme chybovost a také DAS. DAS to je tedy prohlášení účetního dvora, které se zaměřuje na výsledky. Dámy a pánové, náš výbor se obrátil na komisi s tím, aby usilovala o dosažení výkonnosti. Žádáme komisi, aby pozměnila svou zprávu podle článku 318 smlouvy s tím, aby se toto hodnocení propojilo s hlavními cíly Unie. Explicitně jsme odkázali na cíle Strategie Evropa 2020 ve zprávě pana Gajera o absolutoriu pro komisi pro rok 2011 a v mé zprávě z vlastního podnětu o vyhodnocování finančního výkonu Evropské unie. Rozpočtový orgán potřebuje mít jasný přehled o skutečných výsledcích a plnění hlavních cílů Unie, aby mohl přizpůsobit svou politiku včas a aby mohl anticipovat vývoj. My jsme toho názoru, že komise by měla brát tyto cíle vážně, aby bylo dosaženo inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. 57,6 celkového rozpočtu na rok 2014 bylo podle odhadů navázáno na Evropskou strategii 2020. Nicméně jsem toho názoru, že tento vývoj směrem k lepšímu hodnocení podle výkonnosti by mělo jít ruku v ruce s tím, jakým způsobem plánujeme rozpočet. V roce 2013 v červenci parlament požádal komise, aby vytvořila pracovní skupinu, která se bude skládat se zástupců komise, rady a parlamentu a účetního dvora, aby proskoumali opatření na zavedení rozpočtu založeného na výkonu a aby byl v tomto smyslu vypracován akční plán. Samozřejmě by to usnadnilo hodnocení finančního plnění ze strany komise a politické hodnocení ze strany Evropského parlamentu. Nicméně je to dlouhodobý projekt a já doufám, že komise bude pozitivně reagovat na názory vyslovené parlamentem v červenci roku 2013, které potom parlament ještě mnohokrát zopakoval. To, že zde zatím nemáme rozpočet založený na výkonu, by nám neměl bránit v tom, abychom se poučili z minulosti a využili nástrojů, které máme v současné době k dispozici. Takže bychom měli použít všechny nástroje, které v tuto chvíli máme v rukou. Dnes, dámy a pánové, budeme hovořit o Lisabonské strategii. To téma je vzrušující a já mám tu čest a to potěšení zahájit toto slyšení těmito úvodními poznámkami. Ze všeho nejdříve bych dal rád slovo naší zpravodajce a kolegyně Inge Gressle. Prosím. Děkuji vám. Dovolte mi, abych co nejsrdečněji přivítala všechny řečníky. Nebylo snadné je získat, protože se ukázalo, že ten název Lisabonská strategie je něco, co mno, pro mnohé zůstalo pouhým heslem. Ale za těch deset let Lisabonské strategie, která byla vyhlášena v roce 2000 a v roce 2010 byla změněna na novou strategii, tak to bylo období, kdy jsme na 1,5 miliard eur, nebo bilionů eur, tedy vydali tolik peněz. To je to tady číslo 1,5 a 12.0 a otázka zní, co z toho nakonec bylo. Protože cílem bylo být nejvíce konkurenceschopnou oblastí světa s eh, větší eh, sociální soudržností a zvýšení pracovních příležitostí. A proto nás eh, zajímá, jak ten přechod na znalostní ekonomiku, co by jedno, což bylo jedno z těch odsek, potom modernizace evropského společenského modelu a třetí bod eh, bylo zajištění trvalé udržitelného růstu. A zajímá nás, co z toho tedy vzešlo, protože eh, zde byly jasné cíle a opatření. Toto slyšení nemá složit tomu, abychom ukázali, že z toho nakonec nevzešlo nic. Přece jenom bychom měli usilovat o to si říci, co z toho vzešlo, jak jsme se poučili a jak zlepšit nebo změnit strategii Evropa 2020, aby ty výsledky byly ještě značnější než dosud. Některé státy jako eh, severské země, Rakousko a Nizozemsko například eh, splnili ty cíle nad rámec ale například Portugalsko, Španělsko, Řecko a Itálie zaostávají výrazně za těmito cíly. Takže si musíme položit otázku, čeho jsme dosáhli a čeho lze vůbec takovouto strategii dosáhnout. Takže otázka, e, kterou máme já, zní, můžeme skutečně e, e, udělat to, že všechny státy budou mít společný postup, i když se sebe výrazně liší. Potom koordinace, to byl problém Lisabonské strategie. A jak se poučit také například v souvislosti s vlivem Evropské komise, aby strategie Evropa 2020 byla skutečně úspěšná? Cíle lisabonské strategie by měly být podporovány evropskými prostředky a jak teď zajistit, že při implementaci zvláště prostředků ze strukturálních fondů ty cíle budou výrazně eh, zohledněny, abychom Eh, nefinancovali nějaké zbytečnosti nebo luxus, ale aby opravdu došlo k růstu v oblasti zaměstnanosti a prosperity. Máme zde těch eh, sedm stěžejních iniciativ, jak zajistit, aby to bylo celé v souladu s národními reformními plány. A potom ta otázka, kdo vlastně má přehled a kdo si ho nadále udržuje. Tolik tedy, pane předsedo, moje úvodní poznámky. Myslím si, že to je opravdu velice zajímavé. Mnohem častěji bychom si měli klást otázku, eh, co nám přineslo to, co jsme dosud udělali, než budeme neustále předkládat nové myšlenky, podívat se také, jak dopadly ty myšlenky staré. Děkuji vám, paní zpravodajko, za vaše úvodní slova a poznámky. A ti, kdo se ptají na výsledky, nebývají vždy ti nejoblíbenější v politice. Teď bych rád přivítal Žana Kristofta de Freyne z Institutu evropských studií Univerzity St. Louis v Bruselu. Vítejte, máte slovo. Euh, ano. Pokusím se rozdělit eh, své vystoupení na několik částí. Nejdříve musíme pochopit kontext, v jakém byla vypracována tato Lisabonská strategie a chci pohovořit o slabinách této strategie a také o tom problému univerzálního přístupu one size fits all. To je problém, že nebyla dostatečně zohledněna hospodářská různorodost jednotlivých členských států. A potom Přistoupíme k analýze současné situace, především po krizi z roku 2008. Pokusím se vám ukázat, že strategie Evropa 2020, tedy nástupkyně Lisabonské strategie, skutečně nenapravuje to zaměření, pokud jde o jednotlivé trajektorie hospodářského rozvoje mezi severním Evropou a periferní Evropou, protože jsou tam i určité tedy výjimky. Některé země periferie mají lepší hospodářské výsledky. Začneme tedy o tom kontextu. Až do konce 90. let evropská strategie měla za cíl zlepšit hospodářskou integraci evropského trhu, protože už po desetiletí to vypadalo tak, že velké nadnárodní americké společnosti čerpaly výhodu z toho, že měly svůj vnitřní trh, který jim umožňoval získávat úspory z rozsahu a na druhé straně evropský hospodářský prostor byl velmi rozbitý, protože tam byly celní překážky a administrativní překážky, které bránily firmám využívat stejných úspor z rozsahu. Pak byl vytvořen společný trh a i když od roku 68 už zde nebyly celní překážky, tak přece jen přetrvávaly technické překážky obchodu. Takže přesto zde byla spousta firm, které neměly stejné podmínky, stejné úspory z rozsahu jako americké firmy. My jsme chtěli dosáhnout racionalizace výrobních kapacit, zvýšit nebo tedy zvětšit uh, velikost eh, evropských firm, aby měli stejné úspory z rozsahu, mohli využívat stejný úspor z rozsahu jako jejich američtí konkurenti. Měli jsme tu bílou knihu Žaka Delorse a v 80. letech analýza evropské pracovní síly, této souvislosti byla odstraněna řada netarifních překážek, technických překážek v rámci členských států a mezi členskými státy, že byl tedy vytvořen vnitřní trh a ty čtyři velké svobody pohybu. To také vytvořilo a urychlilo přijetí společné měny. Přes tyto velké pokroky, pokud jde o hospodářskou integraci a i přesto, že od 90. let do roku 2000 to vedlo k největší vlně akvizicí a fúzí v historii Evropské unie, došlo k tomu, že některé velké evropské firmy americké velikosti vznikly třeba v chemickém průmyslu, v, automobilu, v automobilovém průmyslu. Tam evropské firmy třeba dohnaly své americké konkurenty, ale i přes tuto zvýšenou ekonomickou integraci z technologického hlediska byla americká ekonomika pořád výkonnější. I přes jednotnou měnu a jednotný trh americká ekonomika se vytvářela nebo vyvíjela směrem eh, k novému druhu růstu, který byl mnohem více založen na informačních technologiích a který zohledňoval možnost internacionalizace výrobních postupů za využití celé řady rozvějících se zemí kde se tedy organizovala produkce. Americké společnosti se zaměřovaly tedy více na výzkum a vývoj a na takzvaný branding, to znamená na schopnost vytvářet známé světové značky. Americké firmy měly tendenci čím dál více dělat outsourcing, delegovat výrobu především do Mexika nebo i v rámci jiných eh, oblastí, v oblasti IT. Měli jsme takové společnosti jako Apple nebo Microsoft, eh, které se obracely do Ázie a do Číny, kam převáděli svou výrobu. Od poloviny 90. let ve Spojených státech došlo k určitému pokroku, pokud jde o nové technologie, Říká se tomu nová ekonomika. Jednalo se tedy o oblast informatiky a o nové firmy spojené s internetem a s komunikačními technologiemi, ale také Nové sektory jako biotechnologie a nanotechnologie, tam americké firmy získaly velký náskok v polovině 90. let. Lisabonská strategie byla vytvořena právě v tomto kontextu, kdy jsme si uvědomili, že je třeba dohnat americkou ekonomiku, především v oblasti výzkumu a vývoje. Protože americká ekonomika více než 2,8 investovala do výzkumu a vývoje, Evropská unie 2,1 Americká ekonomika se mnohem více zaměřovala na nové nosné sektory, zatímco evropské hospodářství bylo zaměřeno spíše na takové tradiční sektory, automobilový průmysl, chemický průmysl. Takže se zdálo, že v této oblasti nás americká ekonomika předbíhá a utíká nám. Naším cílem tedy bylo dohnat americké firmy v těchto nových eh, slibných odvětvích. Takže zde byl tedy nejen tento náskok amerických firm, ale docházelo také ke transformaci ekonomik rozvíjejících se zemí, protože v 80. a 90. letech došlo ve třetím světě k různým politickým změnám, především po krizi z 80. let ekonomiky rozvíjejících se zemí se mnohem více otevřely a začaly fungovat jako keltský tygr nebo jako azijský tygr. To znamená, že přijímali nadnárodní společnosti, staly se platformou pro vývoz a začala se tam koncentrovat výbora a prostřednictvím mechanismu spillover, šíření technologií, se takové země jako Tajsko, Turecko a Čína začaly zapojovat do mezinárodních sítí výroby, které byly vedeny třeba z Japonska nebo z Ameriky, ze Spojených států a začaly tam vznikat i místní firmy, které se postupně vypracovaly na konkurenty amerických společností. Můžeme zmínit takové firmy jako Samsung v Koreji nebo Acer. To jsou tedy firmy, které začaly jako subdodavatelé a potom se z nich staly velké nadnárodní společnosti. Na začátku tohoto tisíciletí se Evropská unie, si Evropská unie uvědomila, že na jedné straně jsou zde rozvíjící se země, které jsou schopny vyvážet eh, velmi špičkové technologické produkty, a na druhé straně zde máme americké firmy, které jsou velmi technicky intenzivní a které jsou schopny řídit tyto mezinárodní výrobní sítě především v oblasti moderní techniky. Mají takové firmy jako Apple, Microsoft a Evropská unie stála někde mezi. Lisabonská strategie tedy usilovala o to, aby se evropská ekonomika stala nejvíce konkurenceschopnou. To znamená, že se musela zvýšit úroveň nebo technologická úroveň, abychom dohnali ten náskok Spojených států. A také šlo o to zflexibilnit eh, trh práce, aby se usnadnil převod pracovní síly z těch upadajících odvětví do nových rostoucích odvětví. Pokud jde o ty upadající sektory, tak eh, ty jsme chtěli opustit a zaměřit se na nové sektory, nová odvětví, informačně te- komunikační technologie. V té době se často hovořilo o dánské strategii. To byl ten model Security, který byl v té době velmi propagován komisařem Špidlou svého času. Je to strategie, která umožňuje velkou flexibilitu a která usnadní převod pracovní síly, rekvalifikaci pracovní síly, která z upadajících odvětví přejde do technologických odvětví, do oblasti komunikačních a informačních technologií. Zároveň je třeba pracovat na celoživotním vzdělávání, aby se společnost mohla stát eh, informatickou společností. Takže implicitně je zde tento americký model, kde by se firmy zaměřovaly spíše na znalostní aktivity, to znamená výzkum a vývoj, inovační kapacita a také branding. To znamená schopnost vytvořit eh, světové značky jasně viditelné, jako Intel, eh, Apple a tak dále. Uvědomujeme si, že schopnost technologických inovací a schopnost eh, zavádění nových eh, technologických inovací, jako dělá Microsoft Windows nebo Samsung nebo Apple, právě to vytváří nové technologické normy a právě to nám dává sílu na světovém trhu. A důležitá je také ta schopnost brandingu, to znamená schopnost vytvořit světově uznávanou značku. A to uměřuje nadnárodním spole- umožňuje nadnárodním společnostem kontrolovat světové výrobní sítě. My jsme tedy doufali, že evropské firmy půjdou také touto cestou. Byla tedy přijata Lisabonská strategie v tomto kontextu s tímto cílem, abychom měli společnost nebo tedy ekonomiku založenou na znalostech, která by byla nejvíce konkurenceschopná na světě. Byl to podle mě příliš ambiciozní cíl, cíl, který navíc postrádal velmi jasnou strategii k dosažení těchto cílů v průběhu deseti let. První věc, kterou můžeme říci o Lisabonské strategii, nebudu zacházet do detailů, protože máme třeba Koukovu zprávu z roku 2005 a další spoustu literatury, kde se uh, kritizuje otevřená metoda koordinace, protože to přece nebyla příliš osvědčená metoda. Lisabonská strategie byla v podstatě o všem a tím pádem o ničem. To se vyčítá této strategii. Nebyly tam vyčíslené cílové indikátory, takže v podstatě nebylo možné kontrolovat jejich dosažení, navíc zde nebylo srovnávání mezi členskými státy. Byla tam tedy celá řada slabin. Nebyla tam závazná kritéria, nebyla tam nadnárodní kontrola, v podstatě šlo jenom o vůli uplatňovat nějaký mezivládní přístup a o vůli prosazovat víceméně stejnou strategii, i když eh, ta hospodářská situace v jednotlivých členských státech byla velmi různorodá. Vidíte, že ve chvíli, kdy byla zahájena Lisabonská strategie, jaké je srovnání mezi eh, rumunském a finském, pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP. Finsko 3,55, to je tedy procento, které je srovnatelné s Jižní Koreou nebo s Japonskem, zatímco Rumunsko vydává na výzkum a vývoj žádná celá 42% HDP. Takže i když ty cíle nebyly úplně stejné, byla tam určitá flexibilita, tak přece jen zde byl poměrně jednotný přístup a ta situace byla velmi různorodá. Hlavní chybou podle mě bylo to, že jsme nebrali na zřetel různou úroveň členských států a že jsme nebrali v úvahu takzvané business clusters nebo průmyslové aglomerace. Nové teorie geografické ekonomiky hovoří o tom, že zde existuje efekt průmyslových průmyslových aglomerací, například Silicon Valley nebo v Massachusetts. To znamená, že se průmysl koncentruje v určitých oblastech, z toho vyplývají úspory z rozsahu, které umožňují získat nejkvalifikovanější pracovní sílu za nejlepší možnou cenu. Jakmile tedy existuje tato teze business clusters, tak jasně vyvstanou rozdíly mezi zeměmi, kde tyto klastry existují a mezi zeměmi, kde žádné takovéto klastry nejsou. Ve výzkumu a vývoji existuje možnost úspor z rozsahu, jakmile tedy existují takovéto aglomerace, tak tyto země získávají náskok v porovnání se zeměmi, které tyto klastry nemají. Evropa to není ten ideální příklad. Například Jižní Korea, ta je na tom úplně jinak. Máme Soul, kde máme ten eh, tržní distrikt nebo tedy ten business cluster a podobné je to i ve Spojených státech, například v Kalifornii, v Massachusetts, tam jsou velké klastry v oblasti informačních technologií, zatímco v Dakotě, v Jižní Dakotě není vůbec nic. Evropa to není federální stát, ehm, takže my jsme měli členské státy, které některé tedy mají své business klastry, někde ve Francii a v Německu, ve Spojeném království anebo v severských zemích a pak máme jiné země, kde eh, příliš mnoho takovýchto klastrů není. Například v Rumunsku, eh, v Temešváru, tam máme takovéto business klastry, ale šlo o textilní průmysl. Na Slovensku zase máme automobilové klastry. Ale uh, Eh, ty znalostní a business klastry byly skoncentrovány spíše tedy v severských zemích, a dokonce ani v rámci státu není zde žádná stejnorodost. Eh, když se podíváme na Spojené království, tak eh, Londýn je mnohem rozvinutější v této oblasti než zbytek Spojeného království. Některé členské státy mají málo těchto business klastrů v informačních technologiích, některé nemají dokonce vůbec žádný takovýto klastr. Pokud jde o nanotechnologie, biotechnologie, informatiku. Ve Spojených státech nebo v Jižní Koreji takovéto klastry existují, jsou velmi silné. Vzhledem k tomu, že Spojené státy, to je federální stát, tak ten může provádět tedy eh, různé převody, aby se vyvážily rozpočty. To Evropská unie dělat nemůže, nemá k tomu mechanismy, proto tedy vznikla Evropská strategie, Lisabonská strategie, která ovšem tyto transfery neumožňuje. Jakmile se zlepší evropská ekonomická integrace, vzhledem k tomu, že je zde volný pohyb kapitálu a práce, ale chybí zde nějaká strategie na vytváření těchto business klastrů, protože to je jasné politické rozhodnutí. Dva následní komisaři se rozhodli, že budou podpoř, podporovat eh, politiku konkurence a nebudou usilovat o vertikální průmyslovou politiku, rozhodli se pro horizontální průmyslovou politiku, která nebyla zaměřena na vytváření těchto geografických obchodních klastrů nebo průmyslových klastrů, tak vznikla taková situace, kde se firmy mohly rozhodnout, že si uspořádají svou produkci podle toho, jaké výhody jim členské státy nabízí. Nadnárodní společnosti se logicky rozhodly, že svou aktivitu v oblasti výzkumu a vývoje soustředí do těch oblastí, kde už business klastry v této oblasti existují, zatímco svou výrobu přesunou na periferii Evropské unie, kde jsou nižší plety a kde je flexibilnější pracovní síla. Některé země v rámci tohoto rozdělení práce tím pádem získali specializace, které nebyly příliš výnosné a přínosné, takže mezi letem roky 2000 a 2010 se ukázalo, že v těchto zemích, právě v těchto zemích periferie, na jihu Evropy, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko, ale bohužel i Itálie a některé země východní Evropy, tam se Lisabonská strategie vůbec neuplatňuje. Jsou zde také rozdíly mezi zeměmi, jako je Bulharsko, Rumunsko, a pak zde máme takové země jako Estonsko a Česká republika, ty jsou mnohem výkonnější, pokud je výzkum a vývoj. Nicméně dochází k tomu, že se prohlubuje mezi lety 2000 až 2010 tato technologická propast. V některých zemích dochází k dezindustrializaci, v takových zemích jako je Řecko nebo Španělsko. A tato práce se přesouvá do východoevropských zemí, které se zaměří na montáž některých eh, produktů. Chci tedy říci, že tato lisabonská strategie nevedla k tomu, že by se zmírňovaly rozdíly mezi zeměmi. Některé země se zaměřovaly na málo kvalifikované sektory, jako je cestovní ruch, eh, nebo jiná odvětví, nebo tedy administrativa. To je příklad Řecka. A postupem času tyto země neměly nejlepší výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. To je logické. Zde na těch slidech, které jsem vám i rozdal, vidíte, jak vypadá ta technologická propast, ty technologické rozdíly. Jak vypadá situace v, posledním, v poslední době? Tady máte výsledky Eurostatu na tomto grafu. Ten graf eh, je velmi explicitní, ukazuje vám, že zde máme veliké rozdíly mezi takovými zeměmi, jako je Finsko na jedné straně a Rumunsko. Finsko a Švédsko jsou opravdu na špici. A pak zde máme další země, třeba Itálie. Nejde jenom o Portugalsko, Řecko a Španělsko. Ani Itálie není technologicky tak rozvinutá, jako například Čína. A určitě jsou méně rozvinuté než rozvíjející se země, jako je Tajsko a Jižní Korea. Takže v Evropské unii máme země, které nemají rozhodně konkurenční výhodu a nejsou schopné být tak high-tech jako americké firmy a nejsou schopny kontrolovat stejně efektivně jako americké, jihokorejské a japonské firmy ty mezinárodní výrobní sítě a nejsou schopné být dostatečně konkurenceschopné v oblasti flexibility pracovní síly jako takové země jako Turecko, které mají mnohem levnější pracovní sílu. Jaká je konkurenční výhoda Rumunska nebo Bulharska v porovnání s Tureckem. Většina těch produktů, které vyváží, jsou eh, tedy produkty z oblasti průmyslu, ta turecká pracovní síla je mnohem flexibilnější než třeba řecká nebo rumunská pracovní síla, protože 95 pracovníků v tureckém průmyslu nemá pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Takže jakou konkurenční výhodu mohou nabídnout takové země, jako je eh, Řecko nebo, nebo tedy eh, Rumunsko? Na jedné straně zde máme tedy ty země, které nabízejí levnou a flexibilní pracovní sílu, na druhé straně jsou zde takové země jako Spojené státy, Tajvan, Jižní Korea. Strategie Evropská unie 2020 bohužel příliš nevzala v úvahu dopad hospodářské krize z let 2008-2009 a nevzala v úvahu to, že se budou ještě prohlubovat rozdíly mezi zeměmi severní Evropy, které lépe odolávají krizi, protože mají větší diverzifikaci svých eh, vývozních struktur a eh, svého technologického obsahu v porovnání tedy s jižními zeměmi, se zeměmi na periferii. Země periferie jako Estonsko, Litva, Lotyšsko i země eurozóny, tak tam dochází k odlivu mozku, třeba španělská kvalifikovaná pracovní síla, řecká a rumunská kvalifikovaná pracovní síla směřuje do těch lépe odměňovaných business klastrů třeba v Německu, anebo úplně mimo Evropu, ve Spojených státech a tak dále, protože tam mají lepší příležitosti než ve svém členském státě. Strategie Evropa 2020, stejně jako Lisabonská strategie, nenapravuje tyto rozdíly a vytváří dvourychlostní Evropu, kde si můžeme klást otázku, zda se některé země Evropské unie nepřemění v Mexiko, nebo v něco, co je tedy Mexikem pro Spojené státy. Otázka je, zda je to skutečně slučitelné se čtyřmi svobodami, zda zde nezůstává pouze ta jedna svoboda a sice svoboda pohybu pracovní síly. Máme zde takové projevy populismu, které zaznívají nejen z úst extremistů, ale také z úst Davida Camerona, který hovoří o tom, že volný pohyb osob v Evropské unii by měl být méně volný. Já vám děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem hovořil příliš rychle, ale je obtížné všechno zvládnout za několik minut. Děkuji. Ja, merci beaucoup, monsieur Defren. Děkuji, pane Defrene. Vortrag, ich... Velice vám děkuji za vaši přednášku. Nyní má slovo pan komisář Janus Levandovský. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Jsem častým návštěvníkem výboru pro rozpočet, nejsem tak často ve vašem výboru, děkuji vám za pozvání. Myslím si, že to je historicky poslední zasedání výboru Kokobu v tomto legislativním období. Rád bych tedy Eh, hovořil o tom, jaký je příspěvek evropského rozpočtu jak k Lisabonské strategii, tak eh, ke strategii Evropa 2020. Já si myslím, že bychom měli, eh, pokud to o tom diskutujeme z rozpočtového hlediska, takže bychom si měli uvědomit, že to je jeden z nástrojů, že to odpovídá jednomu procentu ND. Eh, to znamená, že si musíme uvědomit, že eh, v tuto chvíli máme méně peněz na více Evropy než eh, v období 2007 až 2013. Pokud jde o to základné, základní rozvržení, takže by bylo dobré nejprve diskutovat o tom, jak eh, je rozdíl mezi Lisabonskou strategií Evropou 2020 a jak je to eh, všechno navzájem slučitelné. Nejprve bych rád zhodnotil Lisabonskou strategii eh, která byla zahájena v roce 2000 a která byla nesena touhou, aby Evropská unie mm, dostála výzvám spjatým s globalizací. Samozřejmě zřejmě, že jsme eh, měli pocit, že je to určitá simulace Silicon Valley. Určitě cítíte, že tam je ten americký způsob eh, eh, snahy o inovace, že se to tedy promítalo i do této vize z roku 2010. Nicméně jsou to i silné stránky. Jde především o to, že by byly identifikovány prioritní oblasti pro růst a vytváření pracovních míst. A objevila se snaha posílit znalostní ekonomiku. Nicméně byla tu i slabá místa, která eh, přetrvávají. Nebudu opakovat to, co řekl pan eh, profesor. Eh, moje studie nejde tak daleko, nebudu se dívat až do roku 2050. Dívám se do roku 2020, nicméně si myslím, že tu eh, šlo především o to, že tu bylo mnoho cílů, nebyla, eh, nebyly stanoveny jednotlivé priority, to je taková typická chyba, typický nedostatek. Kromě toho nebyly jasně rozděleny kompetence mezi evropskou úrovní a úrovní národních států a my jsme tedy pracovali na základě takzvané metody otevřené koordinace, ale zároveň tu nebyly jasně dané mechanismy prosazování rozhodnutí. Já si myslím, že e, to bylo dostatečně řečeno v předcházející prezentaci, ale e, v roce 2010 jsme tedy koncipovali tuto vizi pro Evropu s tím, eh, že eh, tedy 10 eh, členských států stoupí mezi nás. Já si myslím, že to tedy nebyla nebyl jednoznačný důkaz naší představivosti. Jde o to, že tyto země nebyly podle mého názoru ani rozvinuté, ani nerozvinuté. Eh, byla to takové, byly to takové země třetí kategorie, které měly eh, mnoho problémů a Eh, které tedy byly hlavně eh, koncipovány k mm, vojenským účelům Sovětského svazu, eh, ne pro spotřebitele těchto vlastních zemí. To znamená, že nebylo možné zvolit paušální přístup, to nepochybně nebyla dobrá strategie pro Evropskou unii po obrovském rozšíření v roce 2004, po tom velkém třesku z roku 2004. Pokud se podíváme na kokovou revizi Savonské strategie, tak můžeme konstatovat ještě jeden nedostatek a sice nedostatek vyčleněných zdrojů eh, rozpočtových zdrojů. Eh, uprostřed tohoto období došlo k takzvané lisabonizaci strukturálních fondů, to znamená, že evropský rozpočet byl harmonizován. Je to takový skromný nástroj, který měl být napomocen lisabonské strategii. Eh, bylo to dáno například tím, že se tedy vyhradili eh, určité zdroje, například 60 eh, těch prostředků ze strukturálních fondů by mělo být tady věnováno na Lisabonskou strategii nebo v, šlo o vyčlenění určitých prostředků z, z Fondu pro regionální rozvoj. To znamená, že určité prostředky ze strukturálních fondů byly jednoznačně vyhrazeny na plnění cílů Lisabonské strategie. A pokud se podíváme na to období 2005 až 2007, tak můžeme eh, zaznamenat určitý eh, pokrok. Například bylo vytvořeno 6,5 milionu pracovních míst, nicméně potom přišla eh, krize a ty ztráty byly mnohem vyšší než to, co jsme tedy vytvořili předtím. To období 2005 až 2007 bylo poměrně slibné. Došlo tedy ke zveřejnění Kokovy revize, přizpůsobování Lisabonské strategie. Bylo to poměrně optimistické, nicméně ty eh, nedostatky stále ještě mají navrh, pokud je srovnáme s těmi silnými stránkami Lisabonské strategie. Eh, jak se z toho máme poučit? My jsme samozřejmě vytvořili eh, strategii Evropa 2020, která vznikla v březnu roku 2010. V červnu ji schválila Evropská rada, ale musím říci, že eh, to tady bylo zastíněno krizí mm, při začátku a měli bychom si upřímně uvědomit, že eh, pokud se eh, tedy zabýváme tou krizí, tak nemůžeme hovořit o Evropě 2020. V tu dobu, kdy se to schvalovalo, tak nikdo nehovořil o intervencích e, ve prospěch Irska, Řecka a tak dále. Jde o to, abychom tedy e, se zamýšleli nad tím, jak se bránit takové krizi, jak zvýšit odolnost našich ekonomik vůči takové krizi. To znamená, že ta reakce byla velmi důležitá a e, bylo to také úkolem správců rozpočtu. Víte, že když jsme v roce 2011 dostávali negativní signály z Řecka, tak nešlo o rok 2020, šlo o to, že se musí eh, tedy překonat riziko eh, k bankrotu Řecka. To znamená, že eh, je potřeba naprosto nově koncipovat pohled do budoucna. Já si myslím, že jde především o to nové eh, programování, pokud jde o Portugalsko, jde o eh, Kosma, jde o záruku pro mladé, o takovéto věci. To v podstatě nesouvisí s horizontem 2020, ale jde o to, aby díky těm rozpočtovým nástrojům Evropa získala větší odolnost vůči krizi. Myslím si, že v určitém smyslu jsme se z toho poučili, posílili jsme veřejnou zprávu v Evropě, eh, posílili jsme koordinaci v rámci evropského semestru, eh, to je tedy takové disciplinární opatření, jsou tu také podmínky pro eh, aplikování nebo uplatňování fondů a také tu byla ještě jedna věc, která je pro nás velmi důležitá a sice harmonizace rozpočtu, jeho uvedení do souladu se strategií Evropa 2020. To znamená, že jsme chtěli, aby eh, evropský rozpočet, byť je skromný, byl katalyzátorem růstu. Já v tuto chvíli nechci diskutovat o eh, tom, jak jsme se měli z té krize poučit. Chci se dostat k určitým grafům, ale myslím si, že eh, ten zásadní rozdíl rozdíl spočívá v tom, že naše hodnocení by mělo být založeno na e, výkonu. Musíme se tedy zamýšlet nad tím, jestli e, naše, náš rozpočet mm, plní e, správné cíle, především pokud jde o Evropu o strategii Evropa 2020 musíme být schopni zhodnotit, jestli jsme tedy dosáhli úspěchu nebo ne, musíme tady eh, stanovit jednoznačnou kondicionalitu, jednoznačnou podmíněnost. To v Evropě a tady v Evropském parlamentu není příliš eh, oblíbeno. Samozřejmě, že i v parlamentu se eh, o tom velmi čile diskutovalo a snažili jsme se tedy například přizpůsobit eh, ten horizont 2020, zapojit tam perspektivu až do roku 2020. Nicméně se domnívám, že nejdůležitější byl ten krok nebo ten skok eh, k jasnému hodnocení na základě výsledků, na základě eh, výkonu. Zavedli jsme výkonnostní rezervu, to znamená, že pokud měl někdo dobré výsledky, dostal ještě víc. To byl základní princip při přidělování evropských prostředků. A nyní tady několik eh, grafik. Tady ta grafika, nebo tady ten graf je optimistický. Ukazuje to to, že se přibližujeme eh, tedy eh, k vyhrazeným prostředkům rozpočtu v roce 2007 až 10 jsme tu měli 32,2 prostředků, které odpovídaly cílům Lisabonské strategie. 32,3 rozpočtu. Eh, Samozřejmě, že tyto prostředky jsou v okruhu 1a, eh, ale také 1b, to znamená eh, soudržnost, ale eh, postupně to bylo také zemědělství. To neznamená, že další sektory, další odvětví rozpočtu nejsou z tohoto hlediska užitečné. Máme tu například vnější vztahy, to je také velmi naléhavé, vzpomeňme na vnější pomoc na Ukrajinu a tak dále. Já si myslím, myslím, že eh, i to je důležité, ale eh, nejdůležitější je to, že to tedy roste v rámci celého rozpočtu. Soulad eh, s lisabonskými cíly, s lisabonskou strategií se tedy zvýšil v roce 2007 až 2010 to bylo 32,3 a mezi lety 2011 až 2013 to bylo 43,3 A nyní v roce 2014 už je to dokonce více než 50 ale to by tedy mohlo odpovídat eh, našemu cíli, pokud jde o strategii 2020. A o, pokud jde o e, celé období 2014 až 2020, e, to je tedy 59 To jsou tedy e, okruhy 1a, 1b, zemědělství a všechny tyto okruhy jsou tedy mnohem více v souladu se s cíly eh, Evropy 2020. Další eh, folie, to jsou hlavní sektory, eh, to je v podstatě závěr mé krátké prezentace. Já mám krátkou prezentaci, protože mám také kratší výhled, ne pouze do roku, ne pouze do roku 2050, ale pouze do roku 2020. Výzkum a vývoj a konkurenceschopnost, to je tedy velmi důležité odvětví, protože roste roste v, v reálných číslech. V současných číslech máme 80 miliard eh, ve srovnání eh, s obdobím 2007 až 2013 eh, tehdy to bylo 50,5 miliard. Samozřejmě, že to je důležité, tento sektor roste, ale otázka zní, jestli veřejné výdaje odpovídá těm, odpovídají těm inovacím. Samozřejmě Zřejmě, že je tu eh, silná inovativní ekonomika, která tedy eh, jde nad rámec veřejných výdajů. Jsou to oblasti rizikového kapitálu, je tu celá řada dimenzí, které jdou nad rámec eh, výzkumu a vývoje veřejno, financovaného z veřejného rozpočtu. Evropský rozpočet, a to byl velký výdobytek Evropského parlamentu, se snažil o financování právě těchto částí výzkumu a vývoje. V tuto chvíli tu tady máme eh, Horizont 2020, který pokrývá také určité konkrétní programy, například eh, Evropa, eh, která efektivně nachází, nakládá se svými zdroji, výzvy v období globalizace a tak dále. To je tady odvětví číslo jedna. Druhá věc, to je nová věc v rozpočtu, je to nástroj pro propojení Evropy, CEF, letech. Opět tady došlo k prudkému nárůstu prostředků na modernizaci infrastruktury. Eh, bylo to 8 eh, miliard, nyní to je 33 eh, miliard. Jde o to, že tady využíváme pákového efektu, tak abychom podněcovali investice ze soukromého sektoru. Snažíme se tedy investovat eh, do odvětví dopravy, telekomunikací a také do energetické infrastruktury. Nicméně eh, v tuto chvíli jsme pod určitým tlakem, protože opět musíme eh, předem financovat v rámci eh, financování eh, nezaměstnanosti nebo pracovních míst eh, mladých lidí a v rámci KOSME jsme tedy financovali předem, to znamená, že v podstatě přesouváme peníze z té energetické infrastruktury, tak abychom mohli financovat iniciativy, které bojují proti nezaměstnanosti mladých lidí. Ale nyní jsme ještě pod tlakem v tom smyslu, že musíme tedy zrychlit inovaci naší energetické infrastruktury, to znamená, že je to dvojí tlak a já na to musím nějak reagovat. Musím tedy nějak reagovat na eh, ty žádosti o eh, financování předem u těch věcí, které byly financovány teprve eh, zpětně dřívějších obdobích. To znamená, že to je věc, eh, kterou musíme vyzkoušet. Pákový efekt v rámci infrastruktury, ty projektové dluhopisy, to je taková věc, která již eh, byla částečně vyzkoušena a do budoucna bude ještě mnohem důležitější. Další folie, eh, investice do znalostní ekonomiky, to je samozřejmě sektor, které, který také roste, Erasmus roste. Eh, roste nejrůznější eh, výměna, celoživotní vzdělávání. To znamená, že to je dobrá zpráva pro naši budoucnost. Eh, samozřejmě, že to není automaticky cíl strategie Evropa 2020, ale je to tomu velmi blízko. Pokud jde o cíle rozpočtu, rozpočtu, strukturálního rozpočtu, tak jde o to, abychom tedy eh, vylepšili tyto nástroje. My jsme navýšili objem Erasmu o 30%, to je velmi důležité. A konečně poslední věc, politika soudržnosti. Tady máme jasný soulad eh, v rámci partnerských dohod, to znamená, že se tu, že, že je to podmíněnost, je to kondicionalita, jsou tu dohody o partnerství, tak abychom harmonizovali 90 politiky soudržnosti eh, s těmi cíly Evropa, eh, strategie Evropa 2020. Eh, snižujeme možnost volby, snižujeme manévrovací prostor členských států. To znamená, že členské státy již nemají takovou možnost volby, jak investovat prostředky, eh, především eh, ve východní Evropě nebo ve východní části Evropské unie musíme pokrýt mnoho cílů, ale zároveň musíme naplnit partnerské dohody. Eh, to je práce, která v tuto chvíli probíhá. Musíme to uvést do souladu se strategií Evropa 2020. Velkou roli v této souvislosti hraje výkonnostní rezerva. Naprosto to odpovídá sílům politiky soudržnosti. To je konec konců závěr mé prezentace. Roz rozpočet se stal jedním z nástrojů, díky němuž dosahujeme cílů strategie Evropa 2020. Nicméně, když tento nástroj byl spuštěn, začal být využíván, tak to bylo zastíněno bezprostředními potřebami, které vyplývaly z hospodářské krize. Nyní jsme ale jinde a můžeme se více soustředit na dynamiku, můžeme se dívat více vpřed a naše perspektiva se tedy může eh, dívat více vpřed. Děkujeme vám, pane komisaři, za tyto informace, milé kolegové, milí, milé kolegyně, milí kolegové. Slyšeli jsme dvě přednášky, nyní je v plánu krátká diskuse, ale e, trochu pokulháváme v čase. Kdo se hlásí o slovo? Paní Gresle? Děkuji vám. Ano, bylo to velice zajímavé a když člověk se nad tématem chvíli zamýšlí, tak ty výsledky opravdu jsou zajímavé. Já mám takovou otázku na oba řečníky. Vy jste velice působivým způsobem zde doložili, jak velká je určitá propast v rámci EU. Co byste zemím jako například Rumunsko, Estonsko a Francie doporučili? Já si myslím, že příliš mnoho vsázíme na peníze, možná bychom měli více sázet i na možnosti, které podniky mají, a vy jste o tom jasně hovořili, jaký velký význam mají USA a jejich podnikatelská politika. To znamená, jak by měla Evropská unie změnit svoji podnikatelskou politiku tak, aby ty peníze, které jsou poskytovány z evropského rozpočtu, generovaly opravdu maximální výsledek v daných členských zemích. Děkuji, není Paolo Dubik. Děkuji vám. Domnívám se, že toto slyšení je pro nás opravdu velmi důležité prohlédnout si v kritických dobách, jak e, je náležitě správně používán evropský rozpočet. A já si kladu otázku, zda by bylo možné v budoucnu prostřednictvím analýzy e, dopadů a tzv. testu malých a středních podniků zjišťovat, jak e, zajistit nové dobře placené pracovní příležitosti v Evropě? A druhá otázka, jak zajistit stávající pracovní místa? A třetí a asi nejdůležitější otázka zní, my jsme zde také viděli těch deset nejméně oblíbených eh, legislativních aktů. A kterými legislativními akty vlastně my ničíme pracovní místa zaměstnanost v Evropě, protože Jistě máme i takovou legislativu, která generuje pracovní místa, ale i takovou, která je naopak ničí. Myslíte si, že formou určité analýzy dopadu by se to v budoucnu rysovalo jasněji? Děkuji, nyní pan Mulder. Děkuji. Je to všechno velmi zajímavé. Otázka, kterou jsem nevyvodil z prezentací, je, jaký rozdíl může učinit evropský rozpočet, protože je to jen 1% HDP. A výzkum a vývoj to je 3% z toho, možná ani to ne. Finsko a Švédsko sami o sobě mají 3 až 3,5 HDP vynaložené na výzkum. Takže jaký je zde vlastně vůbec eh, evropský aspekt? Přináší nějakou přidanou hodnotu? Je zde nějaký konkrétní výsledek, který můžeme argumentovat a můžeme říct si veřejnosti, to je díky Evropě, jinak by to nešlo. Děkuji vám, já bych také měl otázku, eh, kterou bych směřoval na prvního řečníka. Vy jste zmínil téma odlivu mozku. Ano, to je fenomén, s nímž jsme konfrontováni, například kolegové v Bulharsku, ale i v jiných zemích, poukazují na to, že například jsou tam vzdělávání lékaři a v podstatě bulharský daňový poplatník platí vzdělávání budoucích lékařů, ale celá řada těchto lékařů potom odchází do jiných zemí, například do Německa, do Švýcarska nebo i do Belgie a naopak zase celá řada německých absolventů medicíny odchází do Norska, do Spojeného království nebo do Švýcarska, takže je to zcela běžný jev. A další věc, když cestujete po Bulharsku nebo po Rumunsku, já jsem tam asi před rokem a půl také cestoval na kole podél Dunaje a mluvíte s eh, mladými lidmi a zeptáte se, co dělají, tak oni říkají, že chtějí studovat informatiku nebo strojírenství v Londýně nebo v Mnichově nebo v Karlsruhe a když jim řeknete, tak proč tu nezůstanete? A oni říkají, tak se rozhodněte, že tady vůbec nic není. A otázka tedy zní, jak eh, ty lidi vlastně udržet v jejich zemi a zda je rozumné takovým lidem, mladým lidem, radit, nevzdělávat se, nerozšiřovat si eh, obzory v mezinárodním měřítku, nejezdit do cizích zemí na praxe, nebo naopak říct si, mladí lidé by měli mít eh, vzdělání s co největším mezinárodním aspektem, ale potom si položit otázku, jaká by měla být motivace k tomu, aby se vraceli a čím je motivovat a zvážit třeba to, zda bychom měli podpořit více některé vzdělávací instituce v zemích Evropské unie tak, aby vzniklo jakýsi, jakési jádro, eh, které by potom mělo určité efekty, které by vedly také k transferu technologií a podobně. Takže to by byla taková otázka, jak eh, zastavit ten odliv mozků. Možná, že se ten trend zvrátí tehdy, když za několik let díky náležité ekonomické a vzdělávací politice vzniknou taková jádra, například Silicon Valley, eh, Kalifornie před stolety také nebyla úplně tím nejvíce růstovým regionem. Ta stará průmyslová centra v USA, Great Lakes, Ohio, Illinois, a nyní lidé z těchto oblastí odchází tam, kde je teď ten nový průmysl. Nevím, kdo chce začít, jestli pan komisář nebo pan eh, kolega Defren, kdo si chce vzít slovo, prosím. Thank you. I was expecting... Děkuji. Já jsem očekával rady, ne nutně otázky. Eh, your last eh, Nicméně ten poslední komentář je spojen s komentářem Inge Kresle a týká se toho uh, jediného uh, příjemce. Já uh, bych se já si skutečně domnívám, že to je ten nejzásadnější problém. Nemáme v evropském rozpočtu žádný nástroj, který by podporoval inovace. Jsou to tedy programy, které napomáhají eh, mladým lidem z východní části Evropské unie, tak aby šli eh, a eh, získali lepší vzdělání, ať už v Bruselu nebo v Londýně nebo v Německu ale oni se bohužel nevracejí, takže to má dvojí efekt. A i Erasmus napomáhá tomu, abychom eh, aby lidé byli lépe připraveni na to, aby si našli pracovní místo v jiné části Evropy. To znamená, že bychom měli být velmi opatrní, pokud jde o tyto programy. Je tu jasný benefit například pro Polsko, pokud jde o tento program, ale zároveň je to takový nástroj pro podporu emigrace a v Lotyšsku v Rize mě požádali, abych nepodporoval ten program Youth on the Move, protože lotyšská mládež už je e, v pohybu a není tedy potřeba podporovat e, e, program Mládež v pohybu, protože skutečně dochází k odlivu mozku z Lotyšska. To znamená, že je to taková dvojsečná zbraň a není to jednoznačné bruselské paušální řešení, není eh, jednoznačná odpověď, eh, není paušální řešení pro celou Evropu, protože skutečně tu jsou různé kultury, eh, různá forma občanské společnosti, různá hospodářská kultura a tak dále. Paul Rubik změnil náš pohled z inovací na zaměstnanost. To je správné, pokud si uvědomíme, jaké jsou politické dopady eh, nezaměstnanosti vysoké úrovně eh, nezaměstnanosti mladých lidí. Musím říci, že je to trochu paradoxní. Já vás chci trochu provokovat. Eh, když jsme tedy nechali provést studii o tom, jak jaký je dopad eh, na zaměstnanost, tak největší multiplikátoři jsou v eh, infrastruktuře, ne ve výzkumu a vývoje. vývoji. To bylo zcela zřejmé v některých zemích. Mohu vám do jaké míry investice eh, například v mé zemi napomáhaly Polsku k růstu. Ty multiplikátory často spočívají v infrastruktuře, to znamená, že bychom neměli podceňovat význam infrastruktury pro zaměstnanost, protože právě to je velmi důležité pro rozvoj znalostního, znalostní ekonomiky. Obě stránky eh, mince, obě strany mince jsou důležité. A ta další otázka, kterou jste položil, je typická, do jaké míry přílišná míra regulace ohrožuje konkurenční pozici nebo konkurenční mm, postoj Eh, Evropy. Eh, já si myslím, že musíme eh, provést určitou novou konceptualizaci, zavést nový koncept a velký důležitým postem v rámci nové Evropské komise by měl být komisař pro regulaci. Jan Mulder se ptal na čísla. To znamená, jaký je jaký eh, rozdíl tedy způsobí naše části eh, rozpočtu, mm, pokud se na to podíváme eh, z celkového hlediska, musíme si uvědomit, že máme k dispozici 80 miliard a mm, musíme do toho započítat i spolufinancování. Ty výzkumné projekty, ty výzkumné programy jsou koncipovány tak, že náš rozpočet představuje polovinu těch e, prostředků. To znamená, že my se snažíme, aby naše finanční prostředky, prostředky z evropského rozpočtu podněcovaly investice z národních rozpočtů. E, to znamená, že když jsem tady uváděl čísla z evropského rozpočtu, tak eh, spolu eh, se spolufinancováním je to mnohem více. Máme tu velký eh, vstup, velký input do evropského rozpočtu a to i v těch rozvinutějších státech Evropy. Ano, pokud jde o soudržnost, tak tady je ta míra spolufinancování menší a ty podněty pro spolufinancování z národního rozpočtu jsou také menší. Tolik tedy můj krátký komentář k těm vzneseným dotazům. Děkujeme, pane komisaři. No, Já bych rád eh, odpověděl nejdříve Ingeborg Gressle. Myslím si, že je zde rozdíl v tom, eh, jak eh, v USA je soukromý sektor více zapojen do výzkumu a vývoje. Vůbec eh, soukromé firmy tam sehrávají větší roli než v Evropě, ale souvisí to také s rozvojem takzvaného venture capitalism, to znamená, že zde nemáme ty finanční zprostředkovatele, role bank je mnohem více rozvinutá než venture capitalism. Tam eh, ty banky fungují úplně jinak, jako u těch business clusterů, jako Silicon Valley nebo Route 128. Máme venture kapitalism i v takových oblastech, které nejsou tak rozvinuté. Takže v žádném případě to není ten venture kapitalism, který by mohl uh, zahladit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. V této souvislosti si myslím, že jedním z problémů bude i nadále to, že spousta členských států má periferní pozici, kde nemá ty business klastry a nejsou snadno přístupné. Takže z hlediska infrastruktury je zde oblast nebo situace na periferii, která není jednoduchá pro společnosti, které když jsou tedy v těch periferních oblastech situovány, tak eh, těžko mohou navazovat kontakty se svým okolím. Těžko je vytvořit nějaký business cluster z ničeho. Třeba v Číně, v oblasti Xinjiang eh, byl vytvořen business cluster, především tedy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, protože tam je ta možnost, je možnost také provádět distribuci a přerozdělení z těch bohatších do chudších regionů Číny. To znamená, že tam čínská vláda má možnost z ničeho vytvořit eh, ty business klastry a vytvořit pro ně infrastrukturu. Ale já si nemyslím, že venture capitalism půjde tedy směrem k Řecku, k Portugalsku a tak dále. A vytáhne je z krize, když tam nebudou ty infrastruktury, že se do toho tedy zapojí soukromý kapitál. Otázka odlivu mozku je velmi obtížná, těžko se proti ní bojuje. I čínská vláda čelí stejnému problému. Většina čínských studentů, kteří studují v zahraničí, už se nevrátí do Číny. Dvě třetiny těch vysoce kvalifikovaných Číňanů se už nevrací do Číny a začne pracovat v těch rozvinutějších business klastrech, především v USA. Otázka tedy Lotyšska, jak dosáhnout toho, aby se mladí kvalifikovaní lidé vrátili do svých států, kde nemají rozvinuté business klastry, tak eh, samozřejmě jsou zde důvody spojené s politickým systémem a s životem eh, v Číně vůbec, eh, které vysvětlují, proč se lidé nechtějí do Číny vrátit. Ale musíme být také realističtí. Vrátíte se do Rumunska nebo do Bulharska, kde máte uh, méně veřejných služeb, méně nemocnic, méně silnic, větší sociální nejistoty, menší bezpečnost eh, po těch úsporných opatřeních. Já si opravdu nemyslím, že když budete vysoce a budete mít jiné možnosti, že budete mít chuť vrátit se do těch zemí periferie, jako je Bulharsko, jako je Řecko. Já si myslím, že je třeba vynaložit prostředky na to, aby tyto periferní oblasti byly prostřednictvím infrastruktur více spojeny s centrem. Tím bych reagoval na tu otázku o zaměstnanosti, která zde zazněla. Myslím si, že ale bohužel evropské programy s tím svým malým rozpočtem nemohou tuto otázku vyřešit. Jsem tedy dost pesimistický ohledně toho, jakým způsobem můžeme tyto mladé kvalifikované lidi vrátit zpět do jejich zemí. Příklad Kalifornie je zajímavý historicky, vy jste na něj upozornil. Jsou zde některé regiony jako Kalifornie, které nebyly historicky příliš eh, rozvinuté, pak zde byly takové oblasti jako Chicago, které byly velmi průmyslové a když se podíváme na rozvoj Kalifornie, tak eh, tam nejde jenom o ty pomeranče, je to také důsledek druhé světové války, důsledek toho, proč se Kalifornie stala největším střediskem, kde se vyrábějí zbraně. Internet eh, je vynálezem eh, americké armády, aby se zde tedy vytvořil komunikační systém pro americké vojenské námořnictvo. Je to tedy financováno, nebo tedy bylo to financováno eh, Reaganovou administrativou. Byla to tedy tehdy průmyslová politika, která možná nebyla tehdy vnímána jako průmyslová politika, ale 4 až 4,5 HDP byly vydávány na vojenskou ekonomiku, která byla čím dál více high-tech a potom se tyto produkty rozšířily, tyto technologie se více rozšířily. Takže Kalifornie se tedy stala tímto centrem, ale bylo to za podpory státu, za podpory průmyslové politiky. Takže nemůžeme očekávat, že Rumunsko se najednou stane Kalifornií, když zde nebude stejný zásah, jako byl na americké straně. Nemůžeme si představit, že americká vláda vůbec neintervenuje. To není pravda. Nemyslím si, že rozpočty na Lisabonskou strategii by byly úplně nulové, to ne, ale jsou příliš nízké, nedostatečné na to, aby vytvořili infrastruktury na připojení zemí periferie a jejich větší tedy provázanost, dostupnost s centrem a zároveň tedy vytvořit eh, pobídky, abychom zabránili odlivu mozku z periferie. Já si myslím, že když nebude docházet eh, k většímu transferu mezi jednotlivými státy, tak to asi možné nebude. Děkuji vám. Ano. Dnes odpoledne nenalezneme kámen mudrců v této oblasti, nicméně další slyšení nám umožní se zabývat definicí dalších politik, opatření i cílů. Já velice děkuji panu komisaři Levandovskému i panu eh, profesoru Defrem za jejich vstupy a navrhuji, abychom i hned pokračovali. Asi musíte odejít na další jednání, že? Takže já vám děkuji, že jste přišli mezi nás na toto slyšení. Děkuji vám. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, po krátké eh, technické přestávce budeme i hned pokračovat eh, s tématem Lisabonská strategie EU, vyhodnocení úspěchu, pochopení příčiny neúspěchu a srdečně v tomto bloku vítám pana Dimitrise Papadimitru z Manchester University a Paula Coplanda z Queen Mary University of London pan Dimitriu a pana Koplanda vás zde srdečně vítám. Jakmile skončí tato to technická úprava, budeme moci začít. Takže prosím, máte slovo. Okay, um, thanks, uh... Děkuji. Velmi vám děkujeme za to, že máme možnost tady prezentovat závěry naší knihy o Lisabonské strategii. Eh, kniha se jmenuje Lisabonská strategie, hodnocení úspěchu a pochopení nezdarů. Je to kniha, která je eh, kompilací děl nejlepších světových expertů a Eh, nejlepších akademiků, obsahuje kapitoly o takřka všech oblastí tech politiky, které jsou součástí Lisabonské strategie, ať už je to eh, zaměstnanost, sociální vyčlenění, mm, důchody, zdravotní péče, výzkum a vývoj, vzdělávání, eh, ekonomická zpráva a měnová unie. Co by autoři a editoři knihy sem, bychom se dnes chtěli pokusit o sumarizaci hlavní hlavních závěrů této knihy. A e, musíme si uvědomit, že jsou tu ještě další informace, které se objevily po zveřejnění knihy, protože kniha vyšla již před 18 měsíci. Eh, naši prezentaci bychom rádi rozdělili do dvou eh, částí. Já nejprve zhodnotím takový celkový kontext, eh, jeho úspěchy a omezení Lisabonské strategie a následně kolega Paul Copland bude hovořit o dalších politických oblastech, kterými se kniha zabývá. Sám za sebe bych vás nejprve chtěl upozornit na tři různé osy, které podle mého názoru mohou eh, pomoci při hodnocení Lisabonské strategie. Eh, první z těchto os eh, se týká hodnocení Lisabonu, co by diskurzu, co by rétorického nástroje. Rád bych v této souvislosti zmínil dvě otázky. Za prvé, měla Evropská unie pravdu, pokud v roce 2000 zařadila konkurenceschopnost na eh, první místo svého programu eh, a v roce 2010 tak učinila znovu. Já si myslím, že skutečně eh, by konkurenceschopnost měla být prioritou v rámci EU. Je zásadní pro malé i střední podniky a pro euro. Nicméně identifikace specifických konkrétních témat jichž se má, mají týkat strukturální reformy v rámci Evropské unie, je také velmi důležitá. Ano, musíme zaznamenat určitou ztrátu konkurenceschopnosti Evropské unie jako celek. To je samozřejmě výchozí bod. V této souvislosti byla Lisabonská strategie eh, vymyšlena. Eh, nicméně tento, tato informace není tak jednoznačná, jak se zdá. Rychlá hospodářská expanze rozvíjejících se zemí je často používána jako určitý eh, důkaz pro tuto skutečnost. Nicméně vztah mezi eh, relativním poklesem HDP v rámci EU eh, a celosvětovým HDP a tím závěrem, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost, já si myslím, že tato souvislost není tak lineární, jak se někteří lidé domnívají. Například, pokud se podíváme na celková e, čísla týkající se e, běžného účtu EU, e tak jsou tu některé informace, které nepotvrzují to, že by Evropa byla v krizi. Například, pokud se podíváme na situaci v Německu, tak o tom nejde není možno hovořit. Nicméně jsme zaznamenali, a to je velmi důležitá věc, v minulých letech jsme zaznamenali určitou divergenci ehm, konkurenceschopnosti v rámci EU a to je věc, která je velmi důležitá. A tím se dostávám k dalšímu bodu, a sice eh, do jaké míry Evropská unie eh, prostřednictvím Lisabonské strategie zanedbala vnitřní dimenzi své vlastní konkurenceschopnosti. A já si myslím, že odpověď na eh, tuto otázku zní jednoznačně ano. Původní zmínky o konkurenceschopnosti a soudržnosti v rámci Lisabonské strategie následně byly eh, nahrazeny tím, že se hovořilo o konkurenceschopnosti, která bude eh, založena na boji mezi členskými státy. Nicméně eh, logika jasně napovídá, že hospodářská soutěž v rámci Evropské unie taková, že nemůže e, mít vítěze a poražené. E, výsledek je vždycky nula. To znamená, že pokud e, ten výsledek může, má být politicky únosný na evropské i na národní úrovni, tak potřebujeme mít konkrétní eh, nákladné politiky, které by vedly k tomu, že bychom eh, prováděli kompenzaci těch, kteř, nebo kom, mm, prováděli eh, kompenzování těch, kteří jsou v rámci této hospodářské soutěže poraženými, ať už na národní nebo na evropské úrovni. Musíme si uvědomit, že to, že tomu není tak, že by ten proces fungoval automaticky. Pokud eh, tomu tak není, tak hrozí riziko, že významné části evropské společnosti budou eh, odcizeny, vyčleněny eh, z evropského integračního projektu, z integračního procesu. Druhá osa, kterou můžeme použít při hodnocení Lisabonské strategie, spočívá v tom, že eh, tedy budeme strategii Evropu, Evropa 2020 chápat jako určitý systém vládnutí. Samozřejmě samozřejmě, že je velmi obtížné zhodnotit to, v čem spočívají eh, nezdary a úspěchy, protože nepochybně je to tak, eh, že eh, nejzásadnější je otázka, jestli Evropa potřebuje e, silnější nebo slabší integraci. Já si myslím, že v této souvislosti je velmi zajímavé e, zamyslet se na dvěma hlavními body. První věc. E, metoda otevřené koordinace. To byl konec konců klíčový nástroj eh, při eh, dosahování cílů jak Lisabonské strategie, tak strategie Evropa 2020. Tato metoda otevřené eh, koordinace vytvořila jasný proces rozhodování, který je možno uplatňovat v rámci společenství. Já osobně se domnívám, že tomu tak nebylo, protože neexistuje jediný model otevřené koordinace, o kterém by mohla být řeč. Na místo toho jsou tu různé eh, typy cyklů, různé míry aktivismu eh, jménem komise, různá, eh, různé způsoby závazků na úrovni členských států. Některé cíle Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 je možno kvantifikovat, jiné ne. To znamená, že srovnávání pokroku je velmi obtížné. A ještě důležitější je jiná věc. A sice, pokud pokud eh, vezmeme v potaz to, jak je obtížné srovnávat pokrok, eh, tak eh, je také velmi obtížné formulovat jednoznačné poselství, pokud jde o dopad strukturálních reform v jednotlivých členských státech. A druhá oblast, kterou musíme brát potaz, pokud chceme hodnotit úspěch Lisabonu, eh, co by inovačního nástroje a nástroje vládnutí, musíme zjistit, jestli Lisabon eh, jako takový měl takový eh, dominový efekt na další oblasti politiky. To je věc, o které již hovořili kolegové přede mnou. Já si myslím, že je jasné, že došlo k vyšší míře míře lisabonizace v celé řadě oblastí evropské politiky, eh, nejen eh, ve strukturálních fondech. Eh, svým způsobem je to dobrá věc, nicméně synergické efekty mezi cílemi Lisabonské strategie a dalšími úrovněmi cílů nejsou jednoznačné a komise se musí snažit obojí spojit, to znamená politiky na různých úrovních, úrovních a cíle cíle Lisabonské strategie a nutno říci, že toto usouvstažňování nebylo vždycky úspěšné. Další osa hodnocení spočívá v tom, že musíme chápat Lisabon a Evropu 2020 jako určitou sadu měřitelných cílů. Na makroúrovni je tomu v tuto chvíli tak, že můžeme konstatovat, že neexistují měřitelná kritéria, Eh, která by byla vypracována ať už v Lisabonské smlouvě nebo v Lisabonské strategii nebo v Evropě 2020 eh, a eh, která by, která by členské státy jednoznačně splňovaly. Samozřejmě, že propuknutí krize v rámci eurozóny možná jasně naznačuje, že jak Lisabonská strategie, tak Evropa 2020 selhaly, a to především pokud jde o ten hlavní mechanismus plnění cílů, a to je, jak už jsem řekl, metoda otevřené koordinace. E, v této souvislosti bych vás rád upozornil na tři klíčové body. První věc. E, nepodařilo se včas e, rozpoznat známky krize. A e, to, jak špatně se vyvíjela řecká ekonomika nebo e, nerovnováha irského nebo portugalského hospodářství, se, to se neobjevilo teprve v roce 2010, ale vznikalo to po několik let. Pokud se podíváte na pokyny týkající se hospodářské politiky, tak e, se tu tedy hovoří o e, metodě otevřené e, koordinace e, a nedost, neste, nehovoří se tu jednoznačně o těchto problémech. Nehovoří se o tom, že by tyto problémy byly tak naléhavé. To znamená, že se nám nepodařilo eh, tady včas eh, rozhodnout eh, nebezpečí a využít makroekonomické koordinace, včetně všech podmínek, které jsou s tím zpěty. A pokud se to nepodařilo, tak jak můžeme očekávat, že by takovýto proces mohl přivést a přivodit nějakou reformu eh, ve členských státech v oblastech, jako je vzdělávání, výzkum a inovace. Eh, druhá věc, a v tom možná nebudu souhlasit s kolegy, kteří hovořili přede mnou, musíme eh, formulovat kauzální vztah mezi neúspěchem Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 a propuknutím krize v eurozóně. My se totiž domníváme, že jádrem krize v eurozóně eh, byly rozdílné úrovně konkurenceschopnosti mezi jednotlivými členskými státy. Před takřka 15 lety Lisabonská Lisabonská strategie slibovala, že Evropská unie se stane nejvíce konkurenceschopným hospodářstvím ve světě. Nicméně konkurenceschopnost periferie EU se od té doby neustále snižovala. E, takřka před deseti lety Kokova zpráva slibovala pracovní místa, pracovní místa a zase pracovní místa. V tuto chvíli víme, že mezi lety 2004 a 2012 e, míra zaměstnanosti v rámci Evropské unie jako celku vzrostla o 1%. O 1%. E, ve stejném období míra zaměstnanosti v Řecku e, klesla o takřka 10%, v Irsku o 8 eh, a ve Španělsku a v Portugalsku míra zaměstnanosti klesla o 10 eh, Před třemi lety eh, byla tedy spuštěna strategie Evropa 2020, která slibovala silný udržitelný růst a snižování chudoby. Od té doby HDP Evropské unie kumulativně vzrostl rostl o 3,4 Zároveň tomu bylo tak, že řecké HDP kleslo o 23 Portugalské HDP eh, kleslo o 20 španělské o 9,5 a konečně italský HDP eh, klesl o 7 Někdo možná může argumentovat tím, že tato čísla eh, trochu, jsou trochu zavádějící, protože byla ovlivněna propuknutím krize. Nicméně nám jde o to, že eh, právě proto, že Lisabonská strategie a eh, strategie Evropa 2020 nezohledňovala tyto skutečnosti, propukla krize. To znamená, že nemůžeme eh, všechno tedy svádět na tu krizi. A konečně poslední bod. Rád bych se zamyslel nad těmi vzorci eh, hospodářské politiky EU, eh, pokud jde o hospodářské nejmenšího společného jmenovatele. Eh, metoda otevřené koordinace, otevřená metoda koordinace byla prezentována jako jediná realistická alternativa eh, při hledání společného evropského zájmu v rámci evropského programu. Eh, je to taková takzvaná měkká koordinace mezi vládami, která se tehdy zdála být vhodné. Hmm, mohlo tomu tak být v roce 2000, ale dnes tomu tak nepochybně není. A Určitě tomu tak nebylo eh, v roce 2010, když byla spuštěna strategie Evropa 2020. Skutečnosti hospodářské krize odhalily omezení tohoto přístupu. Například eh, trvalo takřka 10 let, eh, než Lisabonská strategie přinesla společné, společná kritéria, pokud jde o důchodové systémy v rámci EU. V Řecku v rámci programu záchrany důchodové nároky sklesly o 30 během jednoho týdne. A e, podobné e, snižování důchodů jsme mohli zaznamenat v Itálii a ve Španělsku. To znamená, že my říkáme, že pokud e, se tady již pokud by se tedy eh, uplatňovala eh, takováto kritéria již dříve, tak bychom mohli pokročit v tom, že bychom již před deseti lety měli eh, závazná kritéria a dnes bychom nebyli tam, kde jsme. Já si myslím, že mm, to je nabílení. Samozřejmě, že nedávný vývoj jako fiskální pakt nebo uh, diskuze o nové evropské smlouvě, uh, která by byla probrána s evropskými vládami, já si myslím, že to také dokazuje to, že Lisabonská strategie jako systém uh, selhala, že musíme najít něco nového, něco jiného. Uh, v tuto chvíli ale předám slovo uh, kolegovi, prosím. Thank you very much. Děkuji. Já chci jen navázat na to, co říkal Demetris. Ten výzkum, co jsme vedli, svědčí o tom, že krize eurozóny byla takovým šokem. Potom jsme mohli projít jednotlivá odvětví a podívat se na to, jak se vyvíjelo naplňování různých cílů Lisabonské strategie. Já v následujících deseti minutách projdu jednotlivé oblasti. Zaměřím se na několik úspěchů, ale jak bylo řečeno už na začátku, není to tak růžový obrázek a to je poměrně zajímavé, protože ještě před krizí eurozóny akademická literatura o Lisabonské strategii byla velmi pozitivní a ti akademici, kteří více kritizovali Lisabonský proces, byli spíše zatlačováni do pozadí. Ale teď, když se o tom hovoří, tak se ten celkový přístup změnil. I ta akademická debata o Lisabonské strategii a strategii Evropa 2020 se změnila. Pokud jde o úspěchy, tak zmíním tři. Jedna je částečná europeizace těchto problémů. Druhá věc je síla srovnání, kterou teď mají tedy národní správci na domácí úrovni. A třetí věc je otázka rozšiřování nebo prohlubování kompetencí EU. Jak říkal Dimitri, když se podíváme na ty původní cíle Lisabonské strategie, tak eh, v podstatě žádný členský stát nemůže být považován eh, za úspěšný, ale my jsme se na to dívali trochu obecněji, co ještě Lisabonská strategie vytvořila, čeho ještě dosáhla v průběhu tohoto období. A hodně jsme se určitě poučili v kontextu Lisabonské strategie. Došlo k větší socializaci aktérů na různých úrovních zprávy. Bylo zde tedy několik různých příkladů úspěchu a zkušeností, které byly komunikovány tam bylo možno čerpat a předávat tyto informace, tyto zkušenosti. Vznikla tedy struktura. A dostávali jsme také pravidelné informace v rámci jednotné organizace trhu, takže určitě zde tedy máme větší výměnu zkušeností, větší výměnu výsledků, ale neexistuje nic jako jediná, jedna jediná jednotná organizace trhu a zároveň je zde také strategie zaměstnanosti s těmi svými ročními cykly v rámci Lisabonu. Máme tady ale dvě věci, které k tomu ještě musíme říci. Přes toho, že přesto tedy, že zde čerpáme po naučení z těchto různých politik, tak se tyto informace málo předávají. Některé lidé jdou až tak daleko, že říkají, že jen Brusel hovoří s Bruselem, že tyto výsledky se potom nepředávají na nižší úroveň, na, jednotlivých, na úroveň jednotlivých států a ještě níže. Další věc eh, spočívá v tom, že ta, to poevropšťování je odstíněný proces, někdy je to kognitivní učení a ty procesy poněkud širší u takových věcí, jako je zaměstnanost. Jsou tam tedy různé úrovně integrace, které se točí kolem procesu strategie Evropa 2020 a dříve tedy Lisabonské strategie. Pokud jde o takové věci, jako je důchodové zabezpečení, tak to se rozvinulo mnohem méně než eh, třeba zaměstnanost a další oblasti. A co ta síla srovnání? Teď víme mnohem více o tom, co se děje v jednotlivých členských státech. Máme mnohem více dostupných statistických informací než před Lisabonskou strategií. A máme srovnatelné údaje, víme mnohem více o tom, jak se stojíme, co je třeba udělat a kam bychom měli směřovat. Členské státy jsou teď mnohem otevřenější vzájemnému srovnávání, jsou mnohem otevřenější uh, různým nápadům, které fungují v jiných členských státech, jsou ochotny je převzít a uspůsobit svým potřebám. I přes problémy u takových věcí, jako jsou důchody, Obeznámenost s jednotlivými systémy se ukázala poměrně užitečná v kontextu některých členských států i když nikdy není možno doložit, že ty úspěchy nebo tedy ty pokroky souvisí s Lisabonskou strategií. Když se zamyslíte nad jednotným evropským aktem v 80. roce a když se zamyslíte nad tím, jakým způsobem se dále přelil, jaký optimismus se přeléval do nových politických oblastí, tak to je takový ten klasický příklad tohoto spillover efektu. Ale když se podíváte na tu lisabonskou strategii, máte pocit, že se to přelívá do jiných oblastí, že to prohlubuje proces integrace, že ho to posouvá dál. Já si myslím, že je fér říci, že k tomu nedošlo. Zdravotnictví a důchody nebyly původně v roce 2000 součástí lisabonské strategie, ale postupem času se vytvořili svoji vlastní společnou organizaci trhu Máme o tom informace i z Kokovy zprávy v roce 2005. Pokud jde o to prohlubování a rozšiřování integrace, tak eh, tam jsme o tom nenašli žádné důkazy. Pokud jde tedy o ty slabiny, můžeme hovořit o kognitivním posunu, můžeme hovořit o větším eh, otevření, ale Lisabonská strategie nesplnila své cíle a členské státy jsou z části za toto selhání zodpovědné. Ale proč to tak je? My cítíme, že jsou zde tři věci, které vyplynuly z našeho výzkumu. Za prvé, Lisabonská strategie byla pohyblivým cílem. I přes jasné cíle a obnovení Lisabonské strategie a její aktualizace v roce 2005, tak eh, tam došlo k určitým posunům. Cíle Lisabonské strategie se posunuly takovým způsobem, kdy tedy hospodářský růst musel jít ruku v ruce s sociální soudržností, takže v roce 2000 je ta Lisabonská strategie spojena s touto třetí cestou, představuje platformu pro poevropšťování. Objevují se tam později také odkazy na evropský sociální model. V roce 2005 dochází tedy k tomu posunu, posunu v komisi, posunu ve vládách členských států a byl to původně tedy experimentální proces. Nejdříve jsme si tedy vymezili cíle, které se potom staly zdrojem zmatku. Došlo k tomu ideologickému posunu a byly zde strategie, které byly více založeny na trhu, ale ty příliš nezapadaly do toho, jak se k tomu stavily všechny zúčastněné strany, které, které v otevřené metodě koordinace byly zodpovědné částečně tedy za implementaci. To je zajímavé, protože když se zamyslíte na tou revizi Evropy 2020, jakákoliv vertikální změna cílu může podkopat úroveň podpory a také schopnost národních aktérů dosáhnout těchto cílů. Druhá věc, kterou musíme vzít v úvahu, je, že OMC je tedy slabá zpráva, slabý model zprávy a řízení. Jsou zde různé modely OMC, neexistuje jen jedna jediná OMC. A ta politika ukazování a obvinování zemí, o které se diskutovalo, narazila v radě. Členské státy se k tomu stavili odmítavě a to možná také mělo určitý dopad, ale v každém případě je to politický proces, ve kterém rada vystupovala poměrně odměřeně. Proces zprávy a řízení byl tedy velmi rozdrobený. Byly tam různé způsoby a struktury, Správě a řízení, myslím si, že ten odraz, nebo tedy poučení, které z toho vyplynulo, se dobře promítlo na strategii Evropa 2020, kde je to mnohem soudržnější a koherentnější. Je zajímavé, že o tom teď diskutujeme v Evropském parlamentu, protože jedna z věcí, kterou zde jasně vidíme, je nedostatek eh, institucionálního vedení. Protože takové věci jako Lisabonská strategie a strategie Evropa 2020 zůstávají pořád na mezivládní úrovni, to znamená, že členské státy zůstávají tedy zodpovědné za realizaci těchto procesů. Členské státy pořád tedy mohou delegovat eh, určitý orgán, který za to bude zodpovědný a který bude poskytovat práci, eh, zprávy Evropské komise. Takže se zde tedy nezdílí eh, svrchovanost, nedochází kde postoupení suverenity v této věci a to je jeden z klíčových faktorů, za kterým, nebo který stojí za selháním Lisabonského procesu. Evropská rada neměla schopnosti k tomu, aby eh, fungoval, fungovala jako vůdčí síla v této oblasti. Rada nebyla schopná poskytnout eh, nebo zajistit odpovídající vedení, monitorovat pokrok, stimulovat zapojení a zajistit tedy výsledky. Možná by to efektivně mohla realizovat komise, ale v roce 2005 došlo k omezení jejich pravomocí Možná by to skutečně mohlo posloužit eh, jako záplata na ten nedostatek vedení. Otázka je to ústřední postavení Evropské rady. Je to relativně tedy uzavřená instituce a to poškodilo tu relativní otevřenost metody otevřené koordinace. Cílem bylo zapojit co nejvíce aktérů i v rámci občanské společnosti, kteří by mohli prosazovat tyto cíle. Nicméně zodpovědnost za celý tento proces byla dána do rukou té nejuzavřenější instituci ze všech evropských institucí. A to omezilo schopnost vytvářet eh, různá společenství, zapojovat do toho občanskou společnost eh, a tak podobně. A výsledkem je, že OMC byly tvrdě kritizovány na akademické úrovni za to, že nejsou dostatečně demokratické a inkluzivní. Celkově tedy chceme uzavřít eh, s tím, že obrázek konkurenceschopnosti Evropské unie je teď velmi polarizovaný a jedním z klíčových sektorů nebo z klíčových eh, faktorů bylo to, že členské státy nebyly schopny splnit eh, lisabonské cíle. Tato polarizace je velmi nebezpečná, protože omezuje například pobídky pro přibližování se, nebo tedy dobrovolnému přibližování se zbližování se států Evropské unie. Lisabonská strategie ukazuje, že mezivládní spolupráce už vyčerpala svůj potenciál a že Evropská unie potřebuje nový balíček nebo novou dohodu, která bude kombinovat eh, daňovou disciplínu i s konkrétními opatřeními na úrovni celé Evropské unie. My jsme optimističtí, Takže se optimisticky díváme i na strategii Evropa 2020, protože je to podle nás pozitivní krok vpřed a navýšení rozpočtových zdrojů pro strategii Evropa 2020 je také povzbudivé. Mnoho těchto cílů by mohlo být použito jako vůdčí princip pro ekonomická a politická strategie v rámci Evropské unie. Otázka je, jak eh, nejlépe dosáhnout těchto cílů ve chvíli, kdy se přijímají úsporná opatření. Pokud jde o strukturu řízení a zprávy, Lisabonská strategie je spíše vnímána jako ztracené desetiletí než recept na evropské oživení. Děkuji, děkuji za tento velmi zajímavý pohled na vědecké výsledky. Nyní navrhnul vzhledem k tomu, že doba už pokročila, bychom udělali velice stručnou diskusi, tak abychom si mohli vyslechnout ještě ty poslední dva příspěvky. Takže kdo chce slovo, paní Gresle? No, nemělo by to být tak, že posledního kousne pes. E, dopady evropských financí tedy nejsou měřitelné? OK. E, let's collect, update. Thank you. Mm, jsou ještě nějaké další dotazy? Pokud tomu tak není, tak prosím odpověďte. Impact of EU funds. Můžete měřit dopad eh, použití evropských prostředků? Bohužel bez mikrofonu. Ano, o tom už jsme trochu hovořili. Já si myslím, že celkový závěr eh, zní, že eh, objem vyhrazených prostředků z evropského rozpočtu při řešení otázek hospodářské zprávy není nikdy dostatečný. Jeden z kolegů přede mnou hovořil o tom, že je potřeba eh, mít větší objem transferů ze zemí, kterým se daří lépe, do zemí, kterým se nedaří tak dobře. Samozřejmě, že musíme uznat, že eh, to eh, není eh, jednoduché z hlediska veřejného mínění, ale v této souvislosti je ještě jedna věc, která je dokonce důležitější než objem prostředků, které Evropská unie investuje. A sice to, jestli ty prostředky jsou investovány efektivně. A e, informace, které jsme doposud nazbírali, hovoří o tom, že ta e, otevřená metoda koordinace v podstatě nesplnila cíl. E, to znamená, že je jedno, jestli evropský rozpočet investuje nebo jestli z evropského rozpočtu investujeme více, pokud ty prostředky nejsou investovány efektivně. Myslím si, že nejde o to, abychom eh, investovali více, ale jde o to, abychom eh, investovali lépe, efektivněji. A to není žádná věda. Jde o to, abychom přinesli nějaký koncept, na jehož základě by členské státy museli předložit reformní balíček. Eh, to by nepochybně byl z evropského hlediska krok směrem vpřed. Děkuji. A Eh, není ještě jedna věc, kterou jste zmínil, a sice ty transfery eh, ze zemí, kde se daří lépe, do těch zemí, kde se daří hůře. Eh, my jsme tu měli tady srovnání se Spojenými státy. Eh, ve Spojených státech eh, tyto transfery nejsou, ale eh, jsou tu například pružné trhy práce z oblasti Velkých jezer do Kalifornie, přesuny z oblasti Velkých jezer do Kalifornie a pokud se podíváme na absorpční míru absorpce, já jsem byl zpravodajem této věci, tak například v Řecku se ty prostředky neabsorbovaly, nebo Sicílie, Kalábrie, Bulharsko, Rumunsko, eh, Není ale pravda, že ty, země, že ty peníze ne, nemohly být absorbovány, eh, protože by tu nebyly zavedeny systémy. Například Estonsko, Polsko, Polsko mělo problémy, potom to změnilo, zavedlo reformy. To znamená, že není, problém, není pravda, že by Evropská unie někomu bránila v tom, aby eh, investoval ty eh, prostředky efektivně. Já si myslím, že ta zodpovědnost tady leží na členských státech. Členské státy se měly postarat o to, aby ty prostředky byly správně vynaloženy. Vy jste před chvílí hovořil o tom, že nepotřebujeme více prostředků, že je musíme lépe investovat, nicméně pokud do toho nahlédneme trochu více, pokud půjdeme více do detailu, tak zjistíme, že to je složitější. Pokud se podíváme na makroekonomickou diskuzi na ekonomické e, úrovni, tak jsem z toho získal pocit, že to není úplně jasné. Stále ještě jsme zajaci e, starého evropského mechanismu transferu, to znamená přerozdělování a nesoustředíme se na politiku která by se zaměřovala na inovace, na růst, na vytváření nových pracovních míst, na to, že bychom tady, eh, tady vytvářeli nové eh, příležitosti. Eh, co si o to myslíte vy? Um, Já vám odpovím, jak nejlépe umím, takže pár věcí. Neschopnost vlád členských států vynaložit peníze, které na to byly vyhrazeny, to je věc, ke které se vracíme v rámci těchto dvou procesů. Lisabonská strategie a strategie Evropa 2020. Nespolupracuje to příliš dobře s občanskou společností, s nevládními organizacemi. Je to, jak jsme říkali, Brusel, který hovoří s Bruselem. Pokud do toho chceme skutečně všechny zapojit, tak členské státy musí také vyvinout takovéto úsilí. Nejde jenom o to, co dělá Evropský parlament, není to jen zodpovědnost Evropského parlamentu. Jde o to, aby všechny evropské instituce budovali tento přístup od dola nahoru a mně připadá zajímavé, že o tom hovořím teď eh, v Evropském parlamentu o tomto procesu, protože je to skutečně velmi povzbudivé. A je to věc, která by se mohla dělat dlouhodobě, aby se rozšířilo to angažmá, to zapojení jednotlivých úrovní. A druhá věc, když hovoříme o pracovní mobilitě a o volném pohybu osob, eh, tak jediná Jediným pracovním jazykem USA je angličtina a v rámci Evropské unie máme jazykovou bariéru a problém s mobilitou pracovní síly. Na ten bylo poukázáno ve Spojeném království. Většina imigrantů z východní Evropy vykonávalo práce pod úrovni jejich schopností a kvalifikací právě proto, že neměli dostatečné jazykové schopnosti aby mohli vykonávat eh, stejné funkce nebo stejné práce, jako by dělali třeba eh, v Polsku. Takže pokud chceme dosáhnout skutečné pracovní mobility, tak se musíme vážně zamyslet nad jazykovými schopnostmi a nad kvalitou jazykového vzdělávání, které by umožnilo skutečnou mobilitu pracovní síly, protože zatím ji zpomaluje. No, děkuji. Hlásí se někdo dalšího slovo? Zdá se, že ne, takže vám velice děkuji. Děkujeme a nashledanou příště. Referenten zu mir hier aufs Panel bitten. Das ist als erstes. Stáváme se k další části uh, našeho dnešního programu. Já bych rád přivítal Henrika Odpa a pana doktora Manuela Matese. Eh, v tuto chvíli půjde o to, jestli strategie byla úspěšná, o eh, aspekt výkonu a o kvalitativní posouzení. Hello. Ja, ich darf also das Mitglied des Rechnungshofs, Herrn Otpo, wieder einmal in unserem Ausschuss, diesmal hier auf dem... Vítám tu zástupce účetního dvora v našem výboru a pokud chcete, tak vám můžu dát rovnou slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci tohoto výboru. Eh, jsem rád, že jsem mezi vámi. Pochopil jsem, že je to poslední zasedání vašeho výboru před eh, volbami. To znamená, že je mi velkou ctí, že jsem tu právě dnes. Rád bych vám tedy představil nezávislou perspektivu založenou na auditní činnosti našeho eh, dvora vzhledem eh, k nedostatku času a vzhledem k tomu, co jsem slyšel, budu hovořit stručněji, než jsem eh, zamýšlel. Pokud se podíváme na eh, minulé roky, tak se domnívám, že nejlepší způsob, jak tuto záležitost hodnotit, je to, abychom se zaměřili na to, jak se můžeme poučit jak můžeme zajistit to, abychom do budoucna odvedli lepší výsledky. Nejprve vám tedy e, představím kontext e, Lisabonské strategie, e, principy, které se staly jejím základem a následně bych se chtěl podívat na základní slabé místa a na to, jak náš účetní dvůr prováděl audity a jak se domníváme, že bychom do budoucna měli postupovat lépe. A můj písemný příspěvek obsahuje celou řadu eh, auditů, eh, které jsou uvedeny v seznamu a které v tuto chvíli během ústní prezentace zmiňovat nebudu. Eh, je velmi důležité, abychom si uvědomili, že Lisabonská strategie se týkala Evropské unie jako celku, přičemž základní eh, zodpovědnost, pokud jde o její prosazování, ležela na členských státech. Evropský rozpočet neměl v této souvislosti až takovou roli. Hlavní roli tady sehrávaly národní rozpočty hlavním cílem bylo to, aby se Evropská unie stala nejdynamičtějším um, regionem světa, aby její ekonomika byla založena na znalostech. Zároveň bylo potřeba vytvořit lepší pracovní místa, větší sociální soudržnost a uh, ochranu životního prostředí a to všechno do roku 2010. Uh, na úrovni Evropské Unie byly stanoveny eh, paušální cíle a nebyly to eh, národní cíle, které by byly eh, přizpůsobeny výchozí situaci jednotlivých členských států, jejím slabým a silným stránkám ze zpětného pohledu se domnívám, že tento přístup, kdy jsme stanovili cíle na evropské úrovni, eh, eh, přispěl k tomu, že členské státy za Lisabonskou strategii z určitého hlediska dostatečně nestály. První fáze Lisabonské strategie spočívala v tom, že, Lisa, že eh, závěry Lisabonské Evropské rady byly prováděny a transformovány do konkrétních politických cílů. Šlo například o zaměření se na informační společnost, na výzkum a vývoj, vývoj a na podnikatel, lidského ducha. E, na základě přeskumu z poloviny v období, který proběhl v listopadu roku 2004, e, dospěla komise k závěru, že evropská, e, evropské hospodářství zatím neplní cíle, pokud jde o růst, produktivitu a zaměstnanost. Komise se tedy rozhodla, že se bude soustředit na akce, které by měly posílit růst a vytváření pracovních míst. Ta Lisabonská strategie tedy definovala čtyři základní prioritní oblasti. Byl to výzkum a vývoj, investice do lidí, eh, obnova a objevení eh, obchodního podnikatelského potenciálu a kromě toho energie a změna klimatu. Ehm, Následně začala na podzim roku 2008 celosvětová hospodářská krize, která samozřejmě eh, představovala velkou výzvu a eh, vytvořila nové priority. Hlavní prioritou bylo to, abychom zachránili evropské občany před dopady finanční krize. Eh, soukromé podniky měly mít zaručen přístup k finančním prostředkům, měla se snížit administrativní zátěž a mělo se, podni- pod- mělo se podporovat podnikání. Tyto faktory byly považovány za eh, podmínku nutnou pro investice, růst a vytváření pracovních míst. Eh, eh, výzkum a vývoj, investice do infrastruktury a energetiky byly také zvýšeny. Dovolte mi, abych uvedl některý, některé příklady z auditů, které jsme v této souvislosti prováděli. V roce 2012 náš účetní dvůr zveřejnil výkonnostní audit o finančních nástrojích pro malé a střední podniky, které byly kofinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Eh, šlo nám o efektivnost a eh, o to, jestli výkon těch, nebo dopad těchto prostředků nebyl nějak blokován eh, administrativními překážkami a dospěli jsme k tomu, že tady byl nedostatečný monitoring. Snažili jsme se tedy, abychom se zaměřili především na transparentnost, na účinnost energetické infrastruktury a zjistili jsme, že eh, investice, které jsme to provedli, neměly eh, eh, ten dopad, který jsme chtěli. To znamená, že jsme chtěli objevit potenciál, tak abychom skutečně mohli vytvořit plány pro větší energetickou účinnost a aby to mohlo fungovat. Vážený pane předsedo, ehm, vážení poslanci, já si myslím, že mohu dospět k jednomu jednoznačnému závěru a sice, že Lisabonská strategie nepřispěla k tomu, že by se zvýšil růst a také zvýšila zaměstnanost. Členské státy eh, nezvýšily produktivitu, nesnížily rozdíl v produktivitě mezi Evropskou unii a průmyslovými zeměmi. Celkové výdaje výdaje na výzkum a vývoj ve členských státech se, zmírně, se zvýšily pouze mírně a e, také e, Zaměstnanost se sice e, trochu zvýšila před krizí v roce 2008, ale přesto cíle z roku 2000 nebyly splněny. Při celkovém zhodnocení Lisabonské strategie náš účetní dvůr provedl několik eh, výkonnostních auditů a při této příležitosti jsme se soustředili na eh, ty oblasti, které byly z části financovány z evropského rozpočtu. Eh, v některých oblastech se ukázalo, že by evropské prostředky mohly mít větší dopad a že bychom díky nim mohli dosáhnout větších úspěchů a za nižších nákladů, pokud by intervence ze strany Evropské unie byla lépe zacílená, lépe plánovaná plánována a lépe koncipována. Eh, to znamená, eh, že jsme zjistili určité nedostatky. Ovšem nemůžeme všechny oblasti srovnávat, protože nemáme k dispozici spolehlivá a srovnatelná data. Eh, to je z mnoha důvodů problém, protože my musíme navrhnout nějaké možnosti zlepšení, což je v této souvislosti obtížné. Zároveň to komisi omezuje možnosti povolávat členské státy k zodpovědnosti. Eh, Účetní dvůr tedy každý rok eh, prováděl audit, pokud jde o provádění fondů strukturálních a fondů soudržnosti. Eh, my jsme se v této souvislosti opírali o konkrétní zprávy eh, týkající se těchto fondů. Opírali jsme se také o zprávu o činnosti komise a komise každý rok hovořila o určitých nedostacích, pokud jde o zprávu. Jedna z těchto otázek se týkala té evropské přidané hodnoty. Samozřejmě, že v určité době se to ukázalo být určitou iluzí, a to především v těch oblastech, které se týkaly Lisabonské strategie, ať už je to růst nebo zaměstnanost, a které byly z části financovány z evropského rozpočtu. Eh, my jsme se v mnoha auditech výkonnosti eh, dozvěděli, že eh, hodnocení komise bylo velkou výzvou, že se nepodařilo cíle plnit a že tu byl nedostatek Eh, vhodných nástrojů, že tu nebyly eh, vhodné indikátory a kritéria pro posuzování těchto mm, programů. To je samozřejmě eh, důležité pro posuzování celého životního cyklu projektu. Legislativci tady mají v této souvislosti velmi důležitou roli, protože je potřeba stanovit takovéto kritéria, pokud, tak, pokud chceme programy uh, hodnotit. Nicméně, Eh, jasně definované politické cíle v evropské legislativě nesnaží, nestačí. Pokud chceme správně hodnotit programy, musíme se více soustředit na to, že budeme definovat e, cíle a že také e, snížíme rizika e, toho, že těchto cílů nedosáhneme. Některé naše audity ukázaly, že tu byly vhodné, vhodná kritéria, nicméně nebyla soudržně aplikována během celého období těchto projektů. Kromě toho tady nedošlo ke správě správné kvantifikaci, víceleté cíle nebyly správně rozděleny na jednoleté cíle, to znamená, že nedošlo ke správnému měření na ročním základě. pokud chceme měřit a hodnotit eh, plnění cílů, tak je to možné pouze tehdy, pokud eh, zavedeme nový systém eh, nových programů, pokud budeme schopni poskytnout Eh, data, údaje o výkonnosti. Eh, nové programovací období tedy eh, začalo a my jsme chtěli vytvořit nový systém kritérií a monitorování reportingu. Já si myslím, že tento systém musí zajistit, že právní omezení i praktická omezení nebudou stát v cestě poskytování informací, které komise sbírá od členských států, pokud jde o programy a pokud jde o sdílenou zprávu. Komise tedy musí vzít v potaz to, že musí musí zajistit, aby relevantní informace byly poskytnuty a to také ve vhodnou dobu. V tuto chvíli bych vás rád upozornil na zprávu Komise o e, evropských financích a o výsledcích, kterých bylo dosaženo. Je to velmi cená zpráva. E, měla by být vydávána každý e, rok, ale bohužel se míjí svým účinkem. Proto účetní dvůr spolupracuje s komisí a snaží se zajistit, aby tato zpráva měla větší význam z hlediska informací, které mm, přináší a z hlediska výsledků, díky, kterých je dosahováno ve všech oblastech politiky. Účetní dvůr vyzdvihl význam toho, že musíme zajistit eh, sběr eh, aktuálních dat ze všech generálních ředitelství po celou dobu platnosti tohoto programu a také musíme eh, zdůraznit v souvislosti se, nebo závislost na stávajících nástrojů. Účetní dvůr zároveň konstatoval, že bude ještě nějakou dobu trvat, než komise vytvoří eh, spolehlivý systém kritérií a proto eh, považuji za pozitivní krok, že komise v roce 2014 se zavázala, že v tomto roce předloží nový rámec pro výkonnostní reporting a e, že tedy do budoucna bude předkládat příslušné zprávy. My, my to tedy budeme sledovat za účetní dvůr a budeme zjišťovat, jestli tedy e, komise tyto cíle skutečně naplnila. Na závěr své prezentace bych rád zdůraznil klíčové body. Eh, protože komise uznává ve svém hodnocení Lisabonské strategie v roce 2010, eh, že základním, eh, základní cíle, to znamená růst a zaměstnanost, nebyly splněny ani ve členských státech, ani na úrovni Evropské unie jako celku. Má to mnoho důvodů. Účetní dvůr ve svých výkonnostních auditech dospěl k tomu, že finanční prostředky nebyly někdy investovány správně neměly dostatečný dopad, nebyly dostatečně koncipovány, plánovány a není také dostatek dostateč, eh, do, eh, spolehlivých kritérií, na jejich základě bychom mohli tento pokrok měřit. To znamená, že eh, to snižuje význam celé věc, si zároveň bychom měli otevřeně říci na základě eh, nedávného vývoje, že eh, otevřená metoda koordinace je velmi důležitá. Nicméně komise se nepodařilo ji naplnit a musíme tedy eh, vyžadovat i účast členských států, pokud jde o sdílenou zprávu, sdílený management. Já si myslím, že komise by i nadále měla upozorňovat členské státy na jejich Mm, povinnosti, pokud jde o eh, investování prostředků. Investice finančních prostředků ovšem nestačí. Musíme eh, také dbát na to, aby tyto finanční prostředky putovaly do těch projektů, které přinesou ty nejlepší výsledky. Skutečným testem bylo to, jestli komise zvládne v rámci nového programovacího období se soustředit na eh, skutečné priority, jestli tedy poskytne vhodné indikátory ve všech oblastech a Eh, jestli také eh, budeme schopni naplnit základní cíle strategie Evropa 2020. Tyto cíle eh, musí být stejné jako nebo tyto cíle, stejně jako cíle Lisabonské strategie, musí být realizovány nejen na evropské úrovni, ale také ve členských státech a musíme dbát na to, aby byly naplněny co možná nejlépe. Já si myslím, že Největší zátěž v této souvislosti nesou členské státy. Eh, důležitá součást role Evropské komise spočívá v tom, aby tedy eh, dbala na uplatňování evropských prostředků, na naplňování evropského eh, rozpočtu. Pokud jde eh, o roky 2013 nebo 14 až 2017, tak tady je potřeba zvýšit zodpovědnost EU, pokud jde o naplňování evropského rozpočtu. To je totiž klíčový prvek v naplňování eh, našich cílů. Zároveň musíme všem zúčastněným stranám poskytovat informace, eh, které potřebují. Eh, komise tak bude i nadále činit a účetní dvůr bude i nadále vydávat eh, výroční zprávy, které poskytují celkový pohled na situaci ve všech oblastech politiky. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji vám za váš úvodní projev a nyní tedy má slovo pan Mates. Pane Matesi, máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Takže já nyní mám tu čest být posledním řečníkem. Už jsme slyšeli mnohé o úspěších i neúspěších Lisabonské strategie a já se nyní pokusím redundantní místa ve své přednášce co nejvíce zredukovat. Dovolte, abych se krátce představil. Já jsem se zabýval Lisabonskou strategií v rámci svého výzkumu na univerzitě v Norimberku a ve svém bádání jsem se ani tolik nezaměřoval na empirickou analýzu toho, na kolik opatření byla učena, ale spíš jsem se zaměřil na obsahovou stránku strategie to, jak byla obsahově strukturovaná. Je to aspekt, eh, který jsme dnes ještě neprobírali příliš do hloubky, takže snad eh, má prezentace bude dobrým doplněním. Já jsem se zaměřil ve svém bádání na to, bych analyzoval, nakolik ekonomicko-politická oblast strategie přispívá k rámcovým podmínkám eh, dobrého ekonomického rozvoje v Evropské unii co tím myslím. Myslím, že tím jsem pokryl hlavní cíle strategie a sice zajistit náležitý ekonomický rozvoj v EU. Už jsme slyšeli, že Lisabonská strategie eh, byla velice rozsáhlá eh, ve svém zaměření a zlepšení ekonomického rozvoje byla pouhá jedna z mnoha částí, ale jistě je legitimní tuto část podtrhnout, protože zvláště v roce 2005 při novém nastavení strategie se přesunulo to těžiště na tu ekonomicko-politickou dimenzi strategie. Jak jsem postupoval? Abych zjistil, nakolik byla strategicky vhodná, proto nastavit rámcové podmínky pro lepší ekonomický rozvoj v EU. Jde o to teprve určit, co jsou ty hlavní determinanty, co jsou ty hlavní výzvy, na něž má odpovědět taková strategie, jako například byla Lisabonská strategie. Když se podíváme na EU a evropský hospodářský prostor z interního hlediska, tak jistě zjistíme, že jeden z těchto hlavních faktorů je nepřítomnost a flexibilních směných kurzů. To je dané měnovou unii. Existují státy, které ještě euro nezavedly, ale cílem vlastně je zavést euro jako měnu pro celou Evropskou unii. Vedle výhod, které měnová unie přináší, jsou zde i různé výzvy, na něž hospodářská politika a hospodářská politika EU by měla poskytnout odpovědi. Když se podíváme na evropský hospodářský prostor z externí perspektivy, tak vidíme, že Evropská unie je čím dál tím více konfrontovaná s globální hospodářskou soutěží a konkurenty nebo podniky EU jsou konfrontovány s konkurenty, kteří vyrábějí v jiných hospodářských oblastech a prostorách a mají tam výrobní podmínky, které se liší od těch v Evropské unii. Důležité jsou zde výrobní faktory a cena těchto faktorů a ty výrazně přispívají k tomu, které Eh, která odvětví mohou v určitém hospodářském prostoru nejlépe prosperovat. Zde vidíme tedy dvě výzvy. Za prvé, te, že v EU už není eh, flexibilní mechanismus směných kurzů a druhá výzva spočívá v nalézání odpovědí na zvyšující se globální potřeby jak je třeba zacházet s těmito výzvami. V ekonomické literatuře nalezneme odpovědi. Vlevo e, vidíte, nebo eh, je zde teorie optimálních eh, měnových prostor, věnuje se tomu celá řada autorů mezinárodní ekonomie a popisují se zde vlastnosti, které má splňovat určitý prostor, aby to byl ideální měnový prostor a čím lépe funguje, tak tím lépe může vyrovnávat eh, strukturální divergence, ekonomické nerovnováhy, také strukturální eh, rozdíly v konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. A pouze takový měnový prostor, který má alternativní mechanismy přizpůsobení, se může vyrovnávat eh, takovéto rozdíly a šoky. uvedl bych několik příkladů. Co je zajímavé, v té diskusi, kterou jsme zde vedli, už byly zmíněny například mobilita pracovních sil. To je jeden z těch přizpůsobovacích eh, mechanismů, který je v těchto teoriích nejoblíbenější nebo nejčastěji uváděný, protože je to jeden ze základů teorie, ten faktor přizpůsobení se. Takže vysoká mobilita pracovních sil může vést k tomu, že někde je převis nabídky a poptávky eh, po pracovní síle v rámci jednotného prostoru vyrovnáván. Další takový mechanismus vyrovnávání je flexibilita mest. Například nyní jsme byli svědky v Řecku výrazného poklesu mest, které poklesly sami o sobě nebo byly stlačeny prostřednictvím politických opatření. A je tomu tak, že Řecko už nemá nyní možnost znehodnocovat svoji měnu a to je právě ta výzva, s níž je Evropská unie nebo Evropská měnová unie konfrontována. A snížením mest e, se umožňuje zvyšování konkurenceschopnosti Řecka. Ale co je důležité, je ten vzájemný poměr v rámci určitého měnového prostoru. Například tedy vztah řeckých mest vůči francouzským a německým třeba. A mzdová flexibilita tady může být jedním z těchto mechanismů, který výrazně může zvýšit fungování takovéhoto prostoru. A vývoj mest je jistě velkou výzvou a někdy to má velké dopady na ty, kdo jsou jimi dočeni, tak ale eh, nakonec to pomůže k tomu zvýšit konkurenceschopnost Řecka. Jsou i další eh, faktory a to je koordinovaný postup v ekonomické politice. Tímto způsobem lze předcházet eh, vznik, otázku rozdílů v ekonomické politice, když je identifikujeme včas, případně reagovat na takové eh, divergence, které už se začaly vyvíjet. Jinými slovy, čím lépe ekonomický měnový eh, prostor eh, má vyvinuté takovéto mechanismy přizpůsobení, tím lépe funguje a tím stabilnější a trvalejší podmínky pro investice nabízí. Vpravo eh, je to zvyšování globální konkurenceschopnosti. I toto heslo už zde bylo dnes eh, změněno. Tedy ta relativní konkurenceschopnost je v podstatě o to, co se dočítáme také v ekonomické e, literatuře, že mezinárodní obchod vede k mezinárodní specializaci a to právě v těch odvětvích, kde existují určité eh, korporativní výhody. Já jsem si položil otázku, nakolik ten obsah Lisabonské strategie se překrývá s těmi zmíněnými požadavky. Když se podíváme na nejvýznamnější opatření Lisabonské strategie, tak eh, jdeme k závěru, že e, obsah Lisabonské strategie reaguje na tyto výzvy relativně dobře. Šlo o zvýšení fungování e, pro daného prostoru, tedy tu interní dimenzi, kterou zde máme znázorněnou vlevo, a reagovat na zvyšující se mezinárodní konkurenci, e, podporu nových technologií a odvětví a takové Eh, o kterých se dá předpokládat, že jsou to odvětví, která mají v EU eh, budoucnost, eh, což jsou zvláště odvětví, které jsou velice intenzivní z pohledu kapitálu. Já bych uvedl několik příkladů. Už jsme zde intenzivně diskutovali o metodě otevřené koordinace, ale myslím si, že jsme ji ještě neosvětlili z jednoho hlediska. Metoda otevřené koordinace vede opravdu k lepšímu slaďování postupů mezi e, státy, sjednocování politik, e, bránění e, nějakých protichůdných opatření, které by se navzájem vyrušovala. A také to umožňuje tím snižovat určité strukturální divergence. Metoda otevřené koordinace tedy v podstatě posiluje hospodářskou spolupráci v EU. Dále bych se chtěl také věnovat směrnici o službách, která byla zavedena právě v době Lisabonské strategie. Také tato směrnice o službách je vhodná k zlepšení fungování hospodářského měnového prostoru, protože podporuje mobilitu pracovníků sice ne z dlouhodobého hlediska, protože služby samy o sobě jsou v podstatě zaměřené na určité dočasné poskytování něčeho, ale obecně to vede k podpoření e, mobility pracovníků. Potom eh, ten finanční rámec FSAP také je důležitý. Tak, eh, už jsme zmiňovali tu Lisabonizaci, a finanční transfery mohou být tedy vhodné k tomu, aby se vyrovnávaly rozdíly strukturálního charakteru a to tím, že země, které jsou méně konkurenceschopné, eh, takže tam dochází k motivaci, k investování té pravé části prezentace nyní už také nezacházím, nebudu zacházet příliš do detailů, ale máme zde uveden vznik informační společnosti, eh, jednotný evropský výzkumný prostor, vše toto jsou opatření, která jsou vhodná k tomu, aby se investiční prostředky a také soukromé prostředky investovaly do takových oblastí, které jsou k tomu zvláště vhodné, které jsou, kde je určitý potenciál, že budou prosperovat v rámci EU. Dostáváme se tak k výsledku, že obsahové nastavení Lisabonské strategie šlo správným směrem. Tento obrázek je ale zakalen něčím, o čem už jsme zde také více dohloubky diskutovali. A sice, že tato ta opatření nebyla plně prosazována. A k té strategii byl spíše takový vlažný přístup. Bývalo by například vhodné u té směrnice o službách, kdyby se realitou stal ten původní návrh komise, protože tam šlo o výrazné zjednodušení poskytování služeb v EU. Jenomže ten návrh, který byl nakonec schválen, už nepřináší tu flexibilitu a liberalizaci toho původního návrhu komise, nebo tou měrou, jakou to plánoval tento návrh. Dovolte mi něco říci také k cíli, který se uvedl už eh, v závěrech rady v roce 2000 a zvýšení trvalé udržitelnosti veřejných financí. Dámy a pánové, myslím, že to nemusíme dále rozvádět. Zde eh, byla vlastně politika opačného charakteru, protože pakt stability a růstu nebyl během Lisabonské strategie posílen, ale naopak oslaben a k eh, jaké byly důsledky, to je všeobecně známé. A další příklad, a tím už se dostávám eh, k závěru své prezentace, to je evropský patent nebo patent společenství. Toto je téma, které bylo často uváděno jako významné opatření k dosažení lisabonských cílů, ale za dobu lisabonské strategie se nepodařilo patent společenství zavést. Dostáváme se tedy k závěru, že po obsahové stránce Lisabonská strategie byla strategií, která identifikovala zásadní výzvy, ale realizace opatření nebyla taková, jakou bychom si ji přáli. Uvedl jsem několik příkladů, mimo jiné také jsme zmiňovali metodu otevřené koordinace, což není spole, eh, společná metoda, metoda společenství a neměli bychom ji jako takovou také uvádět. Prostě je to koordinační nástroj národních vnitrostátních politik, které jsou touto metodou koordinovány. To znamená, že to je nástroj, který má své hranice. a ani koordinace rozpočtů nezvládla zásadním způsobem ovlivnit eh, politiky členských států a tam byl vlastně zaveden nástroj sankcí, zatímco metoda otevřené eh, koordinace takovýto systém nemá. Takže není divu, že ta metoda otevřené koordinace Eh, vlastně nevytvářela dostatečný tlak na to být nějakým způsobem činný. Takže závěr je, že Lisabonská strategie identifikovala základní výzvy, nicméně jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států ta de facto realizovaná strategie pokulhávala za svými cíly. A Neměli bychom proto od strategie Evropa 2020 očekávat příliš mnoho, protože ona vychází výrazně z Lisabonské strategie a to jak e, z jejich pozitivních, tak i z jejich negativních stránek. Děkuji. Děkuji panu doktoru Matesovi i panu Odbovi. Nyní máte možnost klást své otázky, komentovat a podobně. Paní Gresle, pak pan Mulder. Děkuji vám. Zde vidíte eh, také o tom, jak si ekonomové nevědí rady a ekonomická věda. Děkuji panu Odbovi, že jsem přišel. A co byste nám poradil, jak se zlepšit v souvislosti s rokem 2020? Vlastně se chci zeptat obou. Děkuji, není pan můder. Děkuji, paní Gressle se hlásí ještě jednou. Děkuji vám. My tu máme jeden problém na příští roky a sice, že se budeme muset zabývat řadou e, projektů, které se nezdařily. Například Task Force eh, řeší v Řecku 181 projektů a 10 až 15 projektů můžeme považovat za zkrachovalé nebo za nezdařené. A také v České republice jsme viděli, že byly započaté určité projekty, z nichž se nyní musí vracet peníze. My bychom měli v legislativně zavést určitou e, záchranu brzdu, aby se nefinancovaly věci, které vlastně nikdo nechce, ale samozřejmě pro ty státy je to také nepříjemné, když eh, se jim potom zase odebírají velké finanční prostředky. Takže co uděláme s těmi projekty, které nyní tak živoří v takovém nepříliš dobrém stavu? Ano, tak e, už se nikdo nehlásí, takže pane Udbo, prosím. Questions, Mrs. kurz antworten. Pane Matesi, chcete ještě zareagovat stručně? Vy jste se ptali, co by bylo možné udělat lépe v souvislosti s agendou 2020. Moje analýza ukázala, že orientace Lisabonské agendy byla naprosto v pořádku. A když se podíváme na výzvy, které jsem odvodil, tak eh, byla to strategie, která by šla správným směrem a jako řada dalších autorů i dnešních řečníků jsem nedostatek spatřoval v té nedostatečné aplikaci nebo realizaci té strategie. Co tedy lze udělat lépe? Bylo by možné například zvážit, zdá se pokusit o to usilovat o posunutí určitých věcí na úroveň společenství a to ne prostřednictvím softlo, ale takových nástrojů, které budou zacházet dále. Nicméně k tomu je zapotřebí vůle členských států a také odhodlání členských států. To je nesmírně důležité a nezbytné. A já momentálně nevidím takovou to ochotu. Nakonec ale v souvislosti s touto otázkou E, to prostě je tak, že si tuto otázku budeme muset položit. Děkuji vám, dámy a pánové, tím jsme se dostali do fáze našeho slyšení, kdy dávám e, slovo paní zpravodajce, aby řekla závěrečné slovo, leda, že by se chtěl ještě někdo přihlásit o slovo, zdá se, že ne, takže prosím paní Gresle, můžete promluvit na závěr. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, jak to tady mohlo vypadat, kdybychom neměli finanční krizi, aspoň bychom neměli výmluvu na to, proč se nám ten růst a ta zvýšená zaměstnanost nezdařily. Těší mě, že se řečníci shodli v tom, že členské státy se dopustily toho, že některé věci e, nerealizovaly vůbec nebo nedostatečně. Co bylo zajímavé, je ta otázka, jak ten hospodářsko-politický kurz a ten pokus prostřednictvím Lisabonské strategie a inovací se posunout ku předu, jak to funguje v některých státech, k čemu to vede. Na jednu stranu zde máme ten brain drain, odliv mozků a jiné eh, státy se stávají eh, vlastně výrobnami pro jiné. Takže pracovní místa jsou důležitá, ale jsou důležitá všude. A tak, jak jsem chápala strategii EU v oblasti vědy a výzkumu hlavně, tak zde byl ten komplikovaný pokus také vytvářet duševní hodnoty všude. A myslím, že to je něco, eh, z čeho se ještě musíme poučit a co musíme napravit, to jsou ty konkrétní dopady této evropské politiky. Viděli jsme, že evropské finance jsou úspěšné jenom tehdy, když vedou k reformám. Lisabonská strategie by bývala mohla být i mnohem úspěšnější, abych to řekla velmi mírně. Musíme usilovat o to, aby strategie EU 2020 nedopadla podobně aby ji nestihl podobný osud. Na tom budeme muset intenzivně pracovat v příštím legislativním období a důsledněji sledovat inovativní cíle eh, strategie EU 2020 a také permanentně se tím zabývat v souvislosti s udělováním absolutoria, věnovat se tomu více než do posud. Proto bylo důležité, že jsme se tomuto tématu dnes věnovali. Jsou zde členské státy, které zareagují teprve, když je na ně vyvíjen tlak. Eh, měli jsme být lepší jak v členských státech, tak v Evropské komisi, tak u nás v parlamentu v tom podávání odpověď na otázku, co chceme, čeho chceme dosáhnout. Evropská koordinace je taková, jaká je. Metoda otevřené koordinace je dobrá k tomu, že vznikají srovnatelná statistická data mezi členskými státy, které vytvářejí určitý tlak. A v tom spatřujeme hodnotu otevřené koordinace určitý tlak díky informacím. A cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout touto metodou, těch se nám podařilo vlastně dosáhnout. Otázka, co s těmi oblastmi, kde není hospodářská infrastruktura, jak tam dostat hospodářskou infrastrukturu, tam byla ta otázka klastrů hospodářských, k tomu zazněly zajímavé podnětné poznámky a příští parlament bude muset mít odvahu se zeptat, zda bychom v některých regionech neměli přece jenom něco napravit. A pan komisař Levandovský hovořil o tom, že zaměření strukturálních eh, fondů na infrastrukturu nebyla vždy úplně přínosná, že to lze pochopit, co členské státy udělaly, ale je třeba je přimět k tomu, aby do toho výrazněji zahrnuli také podporu inovací, to znamená, aby ty finance podporovaly nejenom beton, ale i myšlení. Já děkuji všem řečníkům, protože je to výzkumné téma, které je nesmírně nevděčné a vy jste se s tím vyrovnali výtečně a prezentovali jste zde cené podněty, kterým se chceme věnovat určitě i nadále. Velice vám za to děkuji a děkuji také sekretariátu, který vás eh, řečníky, tak říkajíc, pochytal. Chtěli jsme porovnat některé členské státy a nepodařilo se nám zajistit eh, odvážné řečníky, kteří by to porovnali a prezentovali výsledky ze svých zemí, takže také velmi děkuji sekretariátu za jeho úsilí. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Děkuji, děkuji paní zpravodajce Inge Gressle. Já bych rád využil příležitosti, že jsem eh, předseda tohoto výboru eh, na zasedání, které je pravděpodobně poslední v tomto legislativním období. Děkuji řečníkům dnešního odpoledne. Myslím, že to je dobré uzavření naší činnosti. Téma vyhodnocení Lisabonské strategie z hlediska eh, rozpočtové kontroly. To bylo vhodné téma pro náš program. Takové slyšení nabízí více otázek než odpovědí, ale to je dáno vlastní materií. Je zde také otázka, jak by se například vyvíjely země z EU, kdyby nebyly členskými státy a neměly přístup k prostředkům evropských fondů. Je zde otázka, proč některé státy dosahují lepších výsledků s těmito prostředky než jiné. A za třetí, zde máme otázku, že u těch zemí, které patří do eurozóny, jestli se opravdu rozvíjely hůře než ty, které nejsou členy eurozóny nebo ne. Protože co je kuriozní, jsou země, které platí eurem a jsou v krizi a jsou země, které euro nemají a jsou také v krizi. Takže by e, se dalo diskutovat o tom, jaký je podíl měny na této situaci a ale to není náš primární úkol. Náš primární úkol je zkoumat, kde jsou peníze vydávány, zda jsou vydávány na správném místě, proč někteří nejsou schopni eh, tyto finance vydávat. A my jsme získali celou řadu zajímavých podnětů, které mohou být dobrým podkladem také pro kolegyně a kolegy, kteří budou zasedat v příštím legislativním období ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tím jsem se dostal eh, ke slovům díků. Chci poděkovat všem, s nimi zde spolupracujeme ve výboru. Rád bych vás všechny pozval, eh, abychom například ještě několik minut měli možnost si také popovídat. Já jako předseda výboru bych také rád jménem členů výboru chtěl poděkovat za dobrou spolupráci eh, pracovníkům komise, agentur, zvláště účetnímu dvoru. Je zde několik zástupců účetního dvora. Děkuji vám za výbornou spolupráci. Jsme vždy odkázáni na vaši činnost. Samozřejmě děkuji také pracovníkům sekretariátu, překladatelské a tlumočnické služby a také děkuji zaměstnancům jednotlivých politických frakcí. Domnívám se, že výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, v tomto funkčním období opět výrazně přispěl k demokratické kontrole. Bylo to právě také na tlak parlamentu, že eh, došlo k eh, zvýšení těch eh, nápravných opatření, tak i v dobách, kdy jsou rozpočty napjaté v členských státech, zde výrazně pozitivně přispíváme, alespoň když já hovořím s občany, tak oni chtějí vědět, co se z jejich penězi děje a je to naším úkolem se o to starat to, že naše návštěvy přímo na místě nemají vždy úplně stoprocentně pozitivní eh, eh, ohlas je logické, ale přesto je důležité je provádět. Rád bych eh, na závěr poukázal na takový historický příklad. Občas mi je kladena otázka, asi i kolegyním a kolegům, zda se podaří, aby Evropská unie měla dobrou budoucnost, když hovořím s občany mého domácího regionu, odkud pochází také paní Gresle a diskutuji o tom, zda je dobré, aby takto rozvinutý region, který také platí mnoho daní, spolufinancoval Evropskou unii a zda takové regiony, jako například oblast Řecka, to zvládne, tak bych rád poukázal na to, že v 19. století ve Württembersku byla taková situace, že ta oblast byla tak Eh, chudá, že v oblasti Schwarzwaldu lidé umírali hlady a mnoho lidí odcházelo pryč, například do USA. A když se podíváme, jak to tam vypadá dnes, tak se podařilo například tím, že tam byl pozván aktivně inženýr Gottlieb Daimler, aby se tam usadil, byl to vynálezce automobilu a nakonec je tam ta situace není jiná. Takže Lze poukázat na to, že i chudý region se může dostat ekonomicky na špici. Za druhé, že to trvá dlouho. A za třetí, že dnes není rozhodnuto definitivně, zda ty dnes silné regiony budou silné i nadále a ty regiony, které jsou dnes slabé, eh, nebudou v budoucnu právě tahouny ekonomického rozvoje a myslím si, že těmito pozitivními slovy eh, bychom také mohli Eh, dodat Evropě ten potřebný optimismus. Já jsem přesvědčen, že EU eh, může být povsílena z krize, pokud se jí náležitě postavíme. A byl bych nyní rád, kdybych vás ještě mohl pozvat na malé pohoštění před sálí. Děkuji vám.